od dyskusji, od prezentacji. navážeme na program jednání. Dnes tedy nejprve začneme představením jedné ze studií, kolem které se rozpoutá debata. Ale protože bychom rádi měli eh, co největší účast, počkáme si ještě, až dorazí další poslanci. Název studie je komparativní analýza rizik, tedy nástrojů na řízení rizika v porovnání amerického zákona o zemědělství z roku 2014 a společné zemědělské politiky období 2014-2020. Oba tedy eh, legislativní texty jsou ze stejného období. Mají také už něco za sebou. A v obou případech se řeší problematika nepravidelnosti příjmu v zemědělství, nepravidelnosti výdělku v zemědělství. Především tedy pokud jde o e, řízení rizik s tím spojeným do budoucna. Budeme se zabývat e, tedy tím, jak vypadá situace v USA a v Evropě z tohoto pohledu. Výsledkem této studie je sada konkrétních doporučení, a my z nich tedy bychom měli vybrat eh, doporučení nebo řešení, která jsou průchodná v rámci naší společné zemědělské politiky. Mám tady na mysli především řešení v oblasti řízení rizik. To je velmi důležité, protože Tyto nástroje mají přímý dopad na ochranu výdělku zemědělců. Myslím si, že debata k tomuto tématu je velmi vhodná vzhledem k tomu, že dopoledne jsme debatovali o dohodách TTIP. Nyní dám slovo zástupci NRA, toho velmi dobře známého výzkumného institutu, tedy známého nejenom eh, ve Francii, ale po celém světě. Dnes ho tu zastupuje Jean Cordier. A já mu dávám slovo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre accueil. Je suis... Pane předsedo, dámy a pánové, jsem opravdu velmi rád za to, že jste mě pozvali na vaše zasedání a jsem velmi rád, že vám také mohu představit studii, kterou jsme díky vám mohli provést a děkuji také za důvěru, kterou jste nás vložili. Rád bych poděkoval opravdu všem, kteří mi pomohli při vypracovávání této studie. Samozřejmě že co se týče těch praktických a teoretických aspektů, tak eh, proběhly s nimi velmi úzce související debaty. A tady nám v tuto chvíli jde o situaci zem, v zemědělství v USA a v Evropě. Šlo o to také porovnat mechanismy řízení rizik na obou stranách oceánu. A vlastně to byl hlavní cíl této studie. Já budu hovořit anglicky a jako podporu mám tady právě tuto prezentaci. Ale po té, co budete, eh, po té, co mi tedy položíte otázky, tak na ně budu zase odpovídat francouzsky. On m'a demandé de faire les slides en anglais et il est plus facile de présenter. Mně bylo řečeno, že bude lepší, když budu přednášet anglicky, tak mi dovolte, abych tady hovořil anglicky. Takže celé to rozdělím do pěti částí. Nejprve tady těch prvních pět bodů. Dovolte mi představit eh, specifická rizika v zemědělství, ale pokud chcete, budu hovořit francouzsky. Je ne veux choquer personne. Já nechci nikoho šokovat, budu tady hovořit francouzsky. Pan předseda přerušuje. Drazí kolegové, vážený kolego, náš host se držel našich požadavků. My jsme chtěli přispět k tomu, aby ta prezentace byla pro všechny co nejsrozumitelnější. a myslím si, že vyslechnout si tuto prezentaci v angličtině nikoho neurazí. Šlo nám v podstatě o, o organizaci, takže já si samozřejmě velmi vážím francouzštiny, ale poprosil bych vás, abyste hovořil anglicky my zde máme tlumočníky, kteří velmi dobře tlumočí a díky nímž si velmi dobře rozumíme. Francie je jedním ze zakladatelských států Evropské unie a proto je třeba respektovat francouzštinu stejně jako jiné jazyky a to na legislativní úrovni jako na všech dalších. Děkuji. Tudíž tudíž budete pokračovat ve francouzštině. Ano, v pořádku. Takže naše prezentace se rozděluje do pěti e, částí. To znamená, že budeme hovořit o mechanismech e, řízení rizik a budeme hovořit o všech nástrojích, které máme k dispozici. A proto, abych mohl tady přednášet e, k tomuto tématu, tak budu v podstatě srovnávat současnou situaci v USA a v EU. To znamená, že se budeme věnovat ortogonálním politikám v USA a v Evropské unii. A samozřejmě výsledkem naší studie jsou poté doporučení, která jsme vypracovali. Co se týče těch eh, rizik, tak je jich samozřejmě velmi mnoho a jsou eh, častá. Eh, hovoříme také eh, v této souvislosti hlavně o výkyvech, o klimatických, ale také cenových výkyvech a hovoříme také o fitosanitárních politikách. Eh, hovoříme o klimatických aspektech a také o aspektech, které mají co dočinění s exogenními výkyvy, to znamená s těmi vnitřními, interními, ale také zároveň s externími výkyvy, které mají co dočinění se se situací, cenovou situací jiných produktů, jako je například eh, ropa. Zemědělství je vždy vystav, vystaveno velmi mm, velkému množství takovýchto aspektů, které zemědělství přímo ovlivňují. Například eh, mráz, eh, to je také jeden, jedno z rizik, ale jde v podstatě o ojedinělé, eh, je ojedinělá rizika, ale poté různé finanční systémové a systemické a systemická rizika. To znamená, že tady hovoříme o škále eh, rizik, eh, která jde v podstatě od těch nejmenších až po ty nejkatastrofičtější, řekněme. Žádný nástroj nemůže eh, vyřešit či zabránit všem rizikům ve všech jejich aspektech. A díky tomuto schématu vidíme, že taková ta, ta obyčejná rizika jsou pokryta eh, pojištěním, jaksi základním obecným eh, pojištěním. A další věci jsou samozřejmě také kontrolovány samotným trhem trh, který samozřejmě si zajišťuje různé e, smlouvy, ať už jednotlivé smlouvy nebo nějaké jaksi Eh, podílové smlouvy, jako jsou například různé podílové fondy a podílové záruky, které se mají používat v případě fitosanitárních a zdravotních eh, rizik. Takže toto všechno je také podporováno ze strany politik a já hovořím tady hlavně o veřejných politikách. Existuje tady tudíž jaksi taková síť veřejné, veřejných eh, záruk, protože samozřejmě tady máme politiky, které se týkají jednotlivých rizik, ale poté můžeme hovořit například o daňových politikách, které se snaží udělat všechno pro to, aby ty výsledky byly stále a nejlepší, to znamená permanentní, aby byly dlouhodobé. A jaká situace v tuto chvíli vládne ve Spojených státech? Tady to vidíme velmi dobře na tomto schématu. A vidíme, že se tady přikrývají určité věci. To znamená, existují určité nástroje, které jsou částečně pokryty, například pojištění pro lepší výnosy například. A už přibližně posledních 20 let se pracuje a existují v podstatě takové, hybridní, taková, takové různé druhy hybridního pojištění. A to je to, eh, co mám na mysli, když hovořím o těch hybridních smlouvách. To vidíte tady dole na tomto schématu. To znamená, jsou to daleko komplexnější, eh, složitější druhy pojištění, ale nechci zacházet do detailů, je to součástí toho našeho dokumentu. A nahoře. Tady máme jaksi katas- právě ta rizika, která mají katastrofální eh, dopady. V USA například tady hovoří o cyklických a anticyklických eh, rizicích. Hovoří se tady o spontánních reakcích v případě katastrof, které mají opravdu dalekosáhlé dopady. Co se týče rozpočtu, tak rozpočet který byl vyčleněn na tento zákon, tak ty jsou součástí vlastně čtvrté části, čtvrté kapitoly. Jde tady v podstatě o nejdůležitější část rozpočtu, protože tady hovoříme jaksi o potravinové podpoře, která počítá s financováním z veřejných rozpočtů takže tady opět v první řadě hovoříme o těch hybridních eh, smlouvách, hybridních zakázkách a poté ty programy právě na boj s cyklickými a anticyklickými riziky. A to jsou opravdu programy, které jsou čistě ryze veřejného charakteru. A tento rozpočet, vlastně veřejný rozpočet, tím má na mysli ryze soukromé smlouvy či e, zakázky, které e, jsou placeny ze státního rozpočtu. Nicméně tady chybí daňové, daňová opatření. Možná se ptáte, proč tady nemáme žádná daňová opatření, což je v podstatě taková, a, což je velmi důležitá část a mně vždycky je řečeno, že to vždy nezáleží nebo nezávisí na ministrovi zemědělství, ale na ministrovi financí. V Evropské unii vidíme, že tady to řízení rizik je trošičku jiné. Vychází ze dvou základních pilířů, o kterých jistě budeme hovořit, protože se podíváme na tu dichotomii. Takže jde o nařízení 1305 a 1308 z roku 2013 co se týče dále těch technických pravidel pro ty eh, bezpečnostní eh, sítě, tak tady hovoříme o pravidlech, které, která nejsou technického charakteru. Lze je také určitým způsobem ovlivňovat. Například Například, vemte si ten příklad toho ruského embarga a ty debaty, které eh, eh, na základě tohoto eh, embarga vlastně začaly. To znamená například to, zdali se můžeme v tuto chvíli, zdali můžeme počítat s rezervami či ne, rozpočtovými rezervami v tomto případě mám na mysli. Dále tady máme 36, 37, 38 a 39 článek a tyto články hovoří o tom, že lze v případě velkých škod pomoci jaksi pojišťovnám či těmto podílovým eh, pojišťovnám a tento článek například 39 je v podstatě kopírovat a vložit eh, článku 39, protože tady se hovoří o tom, že lze vytvořit veřejné fondy, které lze použít v takovýchto eh, situacích. Tudíž je to něco, co v podstatě existuje, ale jako kdyby úplně neexistovalo. To znamená, že ta situace je opravdu velmi výjimečná a ojedinělá. Co se týče výkladu textu, tak ten ten text je v podstatě vykládán velmi mechanicky a velmi přísně. Já jsem Eh, byl, nebo já jsem v podstatě jednu dobu pracoval v jednom takovémto fondu v eh, rumunském a je velmi těžké například určit, jak si, co je to časové období eh, produkce. Nikdo to neumí ale přesně definovat, o jaké přesně období jde, zdali tady jde o množství nebo o časový úsek a z důvodu velké jaksi odlišnosti, rozmanitosti a také takových faktorů, jako je například klima, je to opravdu velmi složité. To znamená, že hovoříme o velké heterogenitě to znamená, že i ty pohledy na tu věc jsou opravdu velmi odlišné. I v případě eh, té situace v EU, to znamená, že určité věci sice existují na papíře, ale v reálu ne úplně všichni vědí, jak to funguje. Chceme-li nějakým způsobem popsat tu situaci v Evropské unii, tak je to v podstatě nemožné, protože existují různá, různé jaksi individuální případy. Já nevím, na severu máme Spojené království, Německo, poté například Španělsko nebo Rakousko, které si vlastně vytvořili své vlastní systémy. Itálie se připojila k těm eh, systémům, které nastavila EU, Rumunsko má zase jiný systém. To znamená, že ta situace je opravdu velmi nehomogenní. To znamená, ty politiky by opravdu měly být daleko provázanější. A tady to, tady to vidíte na tomto schématu zcela jasně. Tady vidíte, co vlastně znamenají uh, Eh, tyto texty v souvislosti se svou délkou, délkou samotného textu a poté přiděleným rozpočtem. Proto jsme vytvořili tyto dvě tabulky. Takže tady vidíme ta, tu podporu, která je určena právě tomu rizikovému managementu a poté vidíte bezpečnostní sítě a Eh, Spojené státy zrušily v podstatě jaksi ty přímé, přímé subvence, které existovaly právě pro ty příjmy z výnosu. Toto může být určitý nástroj pro řízení rizik, to znamená tady jaksi zastoupení v případě výpadku příjmu, ale z ekonomického hlediska tomu tak není. Evropská unie se nezaměřuje v větší části právě na eh, management rizik. Hovoříme tady pouze o 5% 5%, které jsou určeny právě pro ty bezpečnostní eh, sítě a v tom třetím případě tě, toho, těch podpor v případě výpadku příjmu hovoříme o 72%. Samozřejmě, že to všechno zjednoduší, ale já doufám, že eh, to padne, to, co tady říkám, na eh, úrodnou půdu, abyste si uvědomili, jakým způsobem to tady funguje. Eh, protože tady se užívají velmi podobné parametry pro určení toho, co je, opravdová, co je opravdovou katastrofou, co je rizikem, které je nějakým způsobem zvládnutelné, co ještě může v podstatě snést eh, individuum a co už ne. Ale těch podobností tady opravdu eh, vidím velmi málo. V prvním pilíři velmi málo, a, nebo ještě tam nějaké ty podobnosti jsou, ale v druhém pilíři už prakticky vůbec nic. Co se týče společné zemědělské politiky, tak eh, ta má opravdu velkou sílu v souvislosti s vypracováním nějakých jaksi údajových, nějakého základu eh, eh, údajů a statistik a jde také o dobrou jaksi znalostní základnu. To jsou v podstatě základní výhody. To znamená, že díky těmto znalostem, díky tomuto know-how, my jsme schopní v podstatě srovnávat a jsme schopni také přerozdělovat. Je to jako u koláče. Když rozdělíte koláč, tak samozřejmě všichni nejdříve chtějí ten největší kus. To znamená, že i tady je třeba se zamyslet nad tím systémem přerozdělování, aby bylo dost pro všechny. To znamená, že je třeba také předvídat. Předvídat to, co se může stát. Dále, eh, co se týče těch eh, záporných aspektů. Tady hovoříme o takzvaném modelu Cadillac. To znamená, že vy si můžete pojistit auto proti všem rizikům, a nebo prostě se rozhodnete, že určitá rizika budete hradit vy, nebo za určitými riziky si budete stát vy. V Evropské unii, jaká je situace? Tady máme ty hlavní principy druhého pilíře, který se týká zemědělských rizik. Já doufám, že nehovořím příliš eh, rychle, říká řečník. já si myslím, že tady hovoříme opravdu o velmi dobrém základu, ale výklad a v podstatě uvedení do praxe, to jsou v podstatě věci, které způsobují spíše to, že se nikdo nechce příliš moc namočit. Že všichni chtějí mít eh, čisté ruce, protože komise nechce mít eh, problémy s nějakými mezinárodními pravidly, členské státy nechtějí mít problémy s komisí, všichni si kryjí svoje záda a v podstatě se nevyvíjí to společné úsilí, které by mělo být vyvinuto. A toto nás může opravdu zavést do slepé uličky. Opravdu nás to může zablokovat, protože ty přímé, ty přímé platby, co, co by mohly znamenat v budoucnosti? Z ekonomického hlediska víme, že je to něco, co přímo ovlivňuje produkci. To znamená, že tady máme přímé platby, které mají nebo jsou v podstatě jasný, jasnou součástí příjmů, příjmů jako takových, ale nemají co dočinění s řízením a zprávou rizik. Poté samozřejmě z toho vyplývá ta otázka, jak celý ten koláč rozdělit, jakým způsobem malý zemědělec v EU nemá žádný reálný vhled či pohled na to, jakým způsobem to všechno může být řízeno i v rámci těchto dvou pilířů. Tyto to jsou v podstatě dvě zcela odlišné, nekoordinované věci a v případě jaksi jakéhokoliv normálního nebo i většího rizika v podstatě neexistuje žádná koordinace. To znamená, že hovoříme o snahách a úsilích, která jsou zcela nekoordinovaná a od roku 2005 se vůbec nepokročilo. Já jsem nezaznamenal žádný pokrok v této oblasti spravovat eh, nebo vlastně řídit a čelit rizikům s nějakým fixním rozpočtem je v podstatě nemožné. Ve chvíli, kdy neexistuje žádná flexibilita, tak vůbec o rizicích nemá smysl hovořit. A na základě tohoto já mohu předložit předložit návrhy, které jsem rozdělil do čtyř skupin. Je třeba skompletovat e, eh, nástroje, které máme e, k dispozici. Za druhé, ve chvíli, kdy máme nějaký návrh, který je na papíře, tak je ho třeba také uvést do praxe. A nestačí ty věci pouze napsat na papír. Jde o to, opravdu uvést je do praxe. To znamená, že to, co je na papíru, se musí přímo odrážet v, v realitě. A musíme vycházet z nějaké místní, lokální solidarity, protože pouze tam může zajistit, že se budou vytvořit, vytvářet systémy a že tyto systémy budou existovat v rámci jaksi eh, správné a loajální eh, hospodářské soutěže. To samozřejmě vyžaduje určitou organizaci. To znamená, že za, za první doporučení v, tomto, v této souvislosti je třeba koordinovat ty bezpečnostní sítě a mechanizmy řízení rizik, tak jak to v podstatě nastěňuje eh, stát. Poté je třeba eh, naplnit v podstatě tu, to vákum, které v tuto chvíli existuje, či ta propast, která eh, v tuto chvíli existuje, tak ta musí být jaksi přemostěna a to pomocí těch nových, instrum, těch nových eh, nástrojů. A to bude samozřejmě vést také ke stabilizaci těch eh, příjmů, což je něco, co v tuto chvíli také existuje pouze a výlučně jen na papíře. A poté je třeba vytvořit také úspory, jak si nějaký fond úspor, který bude využíván pouze v případě naprosto neočekávaných kalamit a velkých rizik. Což by byl vlastně způsob, jak by šlo zasahovat na národní úrovni. To znamená, že by to bylo samozřejmě napojeno i na daňové politiky a mohlo by to být v podstatě vnímáno i jako určitý způsob kofinancování. Je třeba, aby ty nástroje byly i nadále eh, vytvářeny a posilovány. Samozřejmě je třeba také provádět další eh, studie. A proč? Protože říkám, že ta teorie se nějakým způsobem musí odrážet i v realitě, ale vše, co je na papíře, musí vycházet zase z reality. je tady mnoho lidí, kteří hovoří, že je třeba jak si postupovat tím anticyklickým způsobem. Já si to nemyslím protože já si myslím, že pokud tady budeme vycházet jaksi z těch obecných předpokladů, tak eh, si myslím, že by to mělo fungovat. To znamená, že řekneme, že v těch bohatých letech eh, lze postupovat tak, že se v podstatě uspoří dostatek fondů na to, aby mohly být využívány ve chvíli, kdy ta situace už nebude tak eh, příznivá. Ještě samozřejmě ve spojení s veřejnými rozpočty. A já vím, že takovéto projekty existují, minimálně je znám z Francie. A poté je třeba také vycházet ze zkušeností a je třeba využívat ty parametry, které, které jsou používány eh, ve velkých zemědělských eh, podnicích a je třeba používat opravdové eh, údaje, které odpovídají skutečnosti a ne údaje, které se přizpůsobují našim potřebám. To znamená, že já si myslím, že je třeba zajistit větší flexibilitu u některých limitujících, omezujících faktorů, které vycházejí z, výš, jaksi z té nejvyšší úrovně. Dále je třeba zajistit adekvátní personál, to znamená personální síly, eh, kvalifikované eh, pracovníky. Ale eh, je pravda, že takovou tu pomoc musíme také očekávat z, z akademické půdy. Myslím si, že už to tak funguje v mnohých státech, že právě eh, studenti univerzit nebo univerzitní laboratoře pomáhají eh, v podstatě schromažďovat informace, získávat údaje, provádět eh, studie o tom, jaká, jaké situaci vlastně čelíme. To znamená, že tady hovořím o statistikách, hovořím o finanční situaci. Myslím si, že Tyto zdroje máme a je třeba je pouze mobilizovat. Také, to, také to samozřejmě vyžaduje určité finanční zdroje, ale já si myslím, že by bylo možné je získat ve chvíli, kdy budeme postupovat účinným způsobem. A teď se v podstatě dostáváme taky k těm eh, platbám a k přímým eh, platbám. To znamená, že Eh, je třeba zajistit všechno nebo udělat všechno pro to, aby ty rezervní fondy byly co eh, největší. Já tady hovořím o 10% eh, přímých plateb. To znamená, že by se jednalo o 10% těch přímých plateb. Dále potřebujeme adekvátní organizaci. To znamená, že máme ty dva pilíře pro zprávu eh, a řízení rizik a myslím si, že to také vede k tomu, že ta situace je v podstatě v tuto chvíli neudržitelná. To znamená, že ty dva pilíře by měly být sjednoceny do jednoho pilíře, anebo by měl být vytvořen zcela nový pilíř, anebo je třeba zajistit eh, fungující koordinaci nebo nějakou strukturu, která to bude všechno zastřešovat. Bude to v podstatě organizace, která bude nezávislá a která v podstatě nebude v podstatě určitým způsobem roztržená mezi těmi dvěma pilíři nevím, například Risk Management Agency z USA, která se právě zabývá eh, tímto úkolem. To by mohlo být pro nás inspirací protože my chceme, aby to bylo něco, co bude fungovat a co bude fungovat co nejdříve. Musí to být také organizace, která bude jednotná a která bude schopná reagovat na velmi krátkodobé či bezprostřední eh, projekty nebo rizika v jednotlivých státech a musí také zajistit, aby docházelo k výměně eh, zkušeností a osvědčených eh, postupů mezi jednotlivými členskými státy. Eh, něco takového už funguje právě pro třetí země a já si myslím, že tady je třeba také se zamyslet na těmi náklady, eh, které takováto struktura bude eh, využívat či, či bude potřebovat. To znamená, že to musí být opět kontrolovatelné náklady, tak aby se to nevyšplhalo do opravdu eh, nepochopitelných výšin. Samozřejmě, že je třeba zajistit, že všechny tyto nástroje budou používány tím správným způsobem a že se budou držet toho stanoveného eh, politického směru a že budou samozřejmě také zohledňovat aspekty klimatického eh, charakteru například, protože tady hovoříme o veřejných eh, statcích. Takže Toto jsou v podstatě ta doporučení, která byla rozdělená do čtyř skupin. A e, Myslím si, že to je jaksi zcela nový způsob, e, jakým si myslím, že bychom mohli postupovat a doufám, že to ve vás vzbudilo zájem a pokud byste měli jakékoliv otázky, tak se ptejte, prosím.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 Ehm, musím říct, že vlastně ty, eh, ta opatření americká jsou více protekcionistická než ta, co my máme tady v Evropě. Doktor, dokonce někteří ekonomové hovoří o tom, že jsou proti pravidlům eh, Světové obchodní organizace. A že něco takového bychom měli eh, přímo odmítat. Dokonce kvůli tomu bychom také mohli uvažovat o tom, že přerušíme jednání o TTIP. protože eh, jinak budeme vlastně předmětem eh, posměchu. Jestliže hovoříme eh, <clears throat> o bezpečnosti, tak potom Eh, je třeba vycházet z toho, že máme partnery, partnery, kteří jsou vlastně také našimi hlavními konkurenty. Proč tedy bychom měli eh, tyto výstřelky <coughs> přijímat? Většina eh, občanů a voličů by byla nejradši, kdyby veškerá jednání o TTIP byla přerušena. Proto se na vás obracím, abyste také z toho vycházeli, z tohoto přístupu. A myslím, že to je věc, která je mimořádně naléhavá. A je třeba o těchto věcech hovořit jasně. Já bych rád na to reagoval. Paní sekretář stanu. Eh, chtěl bych říct, že tady je delegace ze Slovenska. Eh, je tady také minister zemědělství a státní tajemník. Velice rád bych vás všechny přivítal. Jsme velice rádi, že tady jste, že můžete eh, být přítomni na této schůzi. Doufám, že budete mít čas a zůstanete tady. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám pouze dvě otázky, tak bych se ujistila, že jsem porozuměla správně té prezentaci, kterou nám tady odprezentoval náš odborník. Já se ptám, vy nám navrhujete vlastně vzít 10% těch přímých plateb tak, aby těchto 10% mohly spravovat pojišťovací agentury. Dále, rád bych věděla, ráda bych věděla, zdali jste to myslel tak, že univerzity by nám měly pomáhat při vypracovávání a vytváření těchto nových nástrojů. A já chci vědět, kolik to bude stát, protože já jsem si myslela, že Evropská komise má svůj půl odborníků, kteří by eh, tuto práci mohli udělat. To znamená, já se ptám, eh, zdali eh, opravdu chcete takovýmto způsobem využívat univerzity. A za třetí se chci zeptat, zdali toto znamená přípravu k té konvergenci s dohodou, kterou, o které jsme hovořili, to znamená s TTIPem. Bardzo děkuji. Pan poseł Ropea. Děkuji. A děkuji, pane předsedo. Tato přednáška byla velmi zajímavá. Slyšeli jsme celou řadu nových věcí. A jak už řekl náš host, je těžké představit si situaci, kdyby naše zemědělci dokázali žít bez přímých plateb. Nicméně původně byly eh, naše fondy poměrně malé, neměli jsme také eh, mnoho nebo velký počet organizací producentů a měli jsme co dočinění s malými hráči. V té době tedy přímé platby byly užitečným efektivním nástrojem, zaručili zemědělcům stabilní příjem pro rodiny, pro další investice do farmy, ale když se dnes podíváme na situaci v různých zemích, vidíme, že zemědělské podniky jsou různé velikosti. V Litvě máme jenom čtyři zpracovatelské závody, a tři velké obchodní řetězce. A občas jsme tedy svědky toho, že dochází k uzavírání kartelových dohod. Jak bychom měli bránit velkým řetězcům supermarketů v tom, aby eh, vlastně profitovali na zemědělcích, aby je připravili o část zisku nebo co se počít v situaci, kdy v důsledku ruského embarga výrazně poklesly ceny mléka a mléčných produktů. A přitom tedy na pultech maloobchodu ceny těchto produktů neklesají. Zemědělci mají podporu z národního rozpočtu, z Evropské unie, ale dotace klesají, protože i nákupní ceny jsou nižší. A nakonec tedy to vede k tomu, že naši zemědělci pouze přežívají a nemají žádné zisky. Ani, a to už tedy, a to nejen v mlékárenském sektoru, ale také v masném průmyslu. A teď je otázka, jestli eh, systém přímých plateb nabízí stejnou úroveň ochrany všem a také bychom se měli ptát, za jakých podmínek je zemědělec ochoten začít podnikat, případně za jakých podmínek je ochoten přemýšlet o dalším rozvoji své farmy, o budoucnosti v řádu příštích 10 nebo 15 let. Já si eh, myslím, že pokud nebudeme regulovat nákupní ceny a dopustíme, aby zisky mizely v kapsách zprostředkovatelů, budeme pouze plítvat penězi daňových poplatníků a obohatí se jen ti, kdo už jsou bohatí. Rád bych upozornil na situaci výr- producentů v mlékárenském sektoru. U nás právě probíhá kongres producentů mléka. E, tam bude představena úmluva, v rámci které tedy apelují na vládu, aby regulovala výkupní ceny mléka. Pokud tak vláda neučiní, tak v podstatě systém přímých plateb pozbývá smyslu. Samozřejmě je to velice těžké zvážit všechna pro a proti, ale musíme hledat tu nejlepší možnou cestu do budoucna. Děkuji, bardzo proszę pana. Děkuji. A nyní pan Donta pour votre exposé, lorsque la Commission de l'agriculture travaillait sur le. Děkuji. V době, kdy jsme ve výboru pro zemědělství projednávali plány společného zemědělské politiky, probíral americký kongres zákon o zemědělství. Ačkoliv USA zemědělství přispívá žádný, pouze žádný, žádnou celý 8% k hrubému domácímu produktu. A musím říct, že v rámci eh, tohoto nového amerického zákona došlo k zlepšení finančních toků peněze, peníze ze státního rozpočtu jsou vynakládány efektivnějším způsobem. Děkuji eh, panu profesoru Kordie. Jde opravdu o srovnání situace v USA a v Evropě. My tady ovšem nechceme kritizovat evropskou politiku. Myslíme si, že v mnoha ohledech je vyhovující, například pokud jde o zásob, kvalitu zásobování obyvatelstva potravinami a tak dále. Ovšem je třeba podívat se i na to, co se děje za oceánem a já musím říci, že situace amerických farmářů mi nepřijde o nic lepší. I my máme být na co hrdí. Na to bychom neměli zapome- zapomínat. A například to, co jste tu probral v otázce pojištění, je velmi zajímavé. a My bychom to možná měli zohlednit v naší společné zemědělské politice. Samozřejmě musíme také eh, zohlednit eh, lokální aspekty, eh, situace krizi, ob, krize obecně, ale také nesmíme zapomínat na to, že tedy zemědělci živí nejenom Evropu, ale celý svět a musí se také uživit eh, svým podnikáním. A tady vzniká problém, protože na jedné straně máme produkci vysoké kvality, na druhé straně je třeba zajistit to, že zemědělci jsou skutečně schopni žít z výnosů své práce. A já vám děkuji za to, že jste nám problém vysvětlil. Zmínil jste se o těch deseti procentech. Kvůli tomu nemusí nikdo na barikády, nicméně eh, tuto možnost bychom do budoucna měli zvážit. Pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to, co to bylo řečeno, je velmi zajímavé, protože se nacházíme přesně v tom okamžiku, kdybychom měli uvažovat o budoucnosti společné zemědělské politiky ze středně a dlouhodobého hlediska. Já nesouhlasím úplně s tím, že by neexistovalo žádné pojištění pro zemědělce. Já tady jsem ze země, kde tohle pojištění má tradici, je částečně možné je dotovat ze, stá- z e, v rámci podpory a ukázalo se jako úspěšné. Pokud ovšem chceme klást větší důraz na pojištění, pak je třeba jasně říci, že současný eh, systém přímých pladeb nemůže fungovat zároveň eh, s nějakým přídavným pojištěním, protože sám o sobě je již takovým pojištěním výnosu. A pak je také třeba uvažovat o vhodných plodinách. Eh, je otázka, zda opravdu všechny zemědělské podniky potřebují přímé dotace. I ty, které například pěstují velmi výnosné plodiny. Na druhé straně může dojít k situace, kdy eh, tady uh, je, dejme tomu, výnos slabý a bez dotací zemědělský podnik nepřežije. Pak je tu situace specifických odvětví, jako je například eh, mlékárenství, kde tedy eh, trváme na tom, že nebudeme dotovat, ale tady by asi bylo dobré zamyslet se nad tím, zdali se nepoučit například z amerického příkladu. A to do budoucna.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 Děkuji, děkuji paní, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat za tu prezentaci k této zprávě. Myslím si, že je potřeba se na to podívat podrobněji. Vy jste neměl dost času na to, abyste podrobně o tom hovořil, ale myslím si, že eh, nejdůležitější z té zprávy je to, co je na straně 23, kde hovoříte o, rozdíl, o rozpočtových rozdílech mezi Evropskou unii a USA. U nás tedy máme určitá omezení, ten rozpočet je eh, fixovaný, zatímco ten americký Eh, rozpočet je flexibilní a to má pochopitelně dopad na všechny ty nástroje, jak eh, ochranné, tak eh, ty, které se týkají řízení rizik. Myslím, že pan Dorfman to řekl dobře. Myslím si, že když se podíváme do budoucnosti, tak je jasné, že nás čekají velice tvrdá rozhodnutí a že budeme potřebovat mít více informací a návodů o tom, co vlastně funguje. V Evropě máme eh, ty eh, rodinné farmy, chceme, aby se rozvíjel venkov a eh, podporujeme také ty platby přímo na rozvoj venkova. Myslím si, že ty přímé platby na půdu vlastně kapitalizují eh, náklad a negenerují vždy příjem, protože eh, ty platby jsou vlastně promítnuty do pronájmu eh, té půdy, což nemusí být vhodné pro farmáře, ale myslím si, že je poměrně složité si uvědomit, že 10 bychom mohli z toho výjmout a věnovat to pojistka, na pojistky Eh, já nevím, jestli to je eh, realizovatelné. Bylo by možná dobré, kdyby vy jste nám řekl, jak si vy představujete budoucnost. Řekl jste, že nemáme žádnou vizi, ale já si myslím, že vizi máme. Máme také rozpočet, ale možná, že nemáme ty příslušné nástroje, které eh, bychom k tomu mohli úspěšně použít. Doufám, že mi na to budete moci odpovědět, až budete mít příležitost. Dámy a pánové, všichni, kdo chtěli k této prezentaci promluvit, myslím, že už tu možnost dostali. Teď bych tedy dal slovo zástupci DG Agri z Evropské komise. Eh, možná, že oni by nám mohli říct něco o tom, eh, jak reagují na tuto prezentaci. Chtěl bych poděkovat za tuto příležitost, abych eh, zde vznesl několik připomínek k tomu, co jsme slyšeli. Myslím si, že ta otázka eh, pojišťovací eh, politiky je velice důležitá. To souvisí také eh, s tím rozhodnutím amerického kongresu, který úplně zvrátil zemědělskou politiku. V současné době do značné míry tedy tam Eh, vycházejí z toho, že, jsou pojištěn, že je pojištěna většina plodin. Eh, v Evropě, eh, já nevím, jestli jsme něco zanedbali tím, že jsme se na tuto oblast nezaměřili. Já si myslím, že tomu tak není. My jsme studovali velice pečlivě potenciál takovýchto opatření. Poprvé v roce 2008, potom v roce 2011 a došli jsme k závěru, že že bychom neměli tyto věci řešit na celoevropské eh, bázi, ale měli bychom to řešit na bázi dobrovolného přístupu jednotlivých členských států. To souvisí také s rozvojem venkova a vlastně to také vysvětluje, proč v některých členských státech a v některých sektorech existují lepší kombinace takovýchto politik a eh, ty zohledňují i také možnost pojištění. Proč jsou tyto Eh, politiky tak populární mezi americkými farmáři, eh, proto, protože jim je chrání před určitými eh, risky, ale na druhé straně to zvyšuje rozpočet a znamená to další peníze, které musí zaplatit americký daňový poplatník. Vzhledem k tomu, že se jedná o proticyklické trendy, ty fluktuace by ne, bychom nemohli řešit v rámci těch omezení rozpočtových, jaká existují v Evropské unii. To jste, myslím, řekl velice jasně. V současné době eh, jsou tyto věci upraveny také eh, Světovou obchodní organizací a kromě toho vyžadují také vysokou eh, míru přístupnosti k datům Eh, a kromě toho také spolupráce finančního eh, sektoru, což jsou věci, které zkrátka v Evropské unii momentálně neexistují, alespoň ne tedy v celé Evropské unii ale eh, i kdybychom eh, si mysleli, že eh, to je dostatečně upraveno, tak si myslím, že stále na této studii vlastně chybí jasný kontext toho, jakým způsobem ty Spojené státy a EU fungují. Já neříkám, že jste neudělal to srovnání, ale myslím si, že v Americe je polarizovaná struktura, která je velice výkonná hlavně pro zemědělské podniky, které vyrábí různé komodity. A situace těch malých podniků je daleko, je úplně jiná. Jestliže budeme mít tady nějaký marginální ochranný program, tak ehm, by takovýto program mohl ehm, v podstatě zajistit ten celostátní, eh, tu celostátní marži, eh, například eh, průměrná cena eh, mléka, průměrná cena krmiva v celém v celých Spojených státech. Tento program eh, kromě toho zajišťuje eh, pardon, dále ještě poskytuje dotace, které jsou vyšší než tato marže a většinou tedy ty vyšší dotace jdou do těch velkých podniků, naopak jdou ty nižší dotace do těch malých podniků. A to je něco, co se děje ve Spojených státech. Oni skutečně mají k dispozici údaje, eh, které vycházejí již ze 30. let. Na druhé straně společná zemědělská politika eh, zajišťuje rovnováhu eh, těch, té finanční struktury, které se soustředuje hlavně na ty středně velké zemědělské podniky a snaží se snížit některé náklady, včetně nákladů společenských což umožňuje eh, cenovým fluktuacím, aby byly, vzá, aby byly brány v úvahu a to je věc, kterou musíme vidět způsobem eh, eh, určité synergické součinnosti všech těchto programů. Myslím si, že všechna ta opatření, která má, musí tímto způsobem spolu fungovat. Já vidím určitý rozdíl v těch exportních číslech, která jasně ukazují, jaké rozdíly existují. Spojené státy i nadále jsou eh, závislé na eh, importu například pšenice a jiných, jiného obilí, které jsou podporovány různými těmi komoditními programy. Profil eh, amerického exportu je velice, roz, velice rozmanitý a to e, vždy odráží také tu e, celosvětovou celosvětové trendy ve vývoji poptávky. Já si myslím, že toto je prvek, který musíme vzít v úvahu, jestliže budeme posuzovat efektivitu jednotlivých politik e, v těchto dvou oblastech na různých březích Atlantiku. Děkuji. Děkuji. Děkuji za ty připomínky a poznámky. Eh, teď eh, to byly tedy připomínky a poznámky k té prezentaci a také to eh, byly v podstatě byla reakce na to, co zde řekli poslanci v diskusi. Teď bych tedy dal slovo našemu hostu, pane profesore. Pane profesore Kodě, byl byste tak laskav a reagoval na to. Děkuji, děkuji vám za všechny vaše otázky. Euh, Bych vám chtěl poděkovat za všechny ty otázky. Já se pokusím eh, na všechny odpovědět. Některé ty odpovědi budou spíše kratší. Um, dovolte, abych na úvod řekl, že eh, budoucnost eh, společné zemědělské politiky že tato budoucnost skutečně spočívá na pojištění, podobně jako je tomu ve Spojených státech. Hovořím tady o, 37, o článku 37, 38 a 39 eh, pravidla 135. Je, tato, tyto články jsou velice zajímavé a hovoří se zde nejen tedy o pojištění, ale také o těch podílových fondech. Jinými slovy, já neříkám, že teď najednou uděláme úplnou, eh, úplnou, úplný posun eh, k, k těm pojišťovnám. Ne, ne, ne, o to tady nejde. Jde tady spíš o to eh, dobrat se nějaké evropské vize, která bude vycházet ze solidarity, která by měla být přítomna v tom zemědělském sektoru. A myslím si, že právě z tohoto pohledu bude potřeba najít řešení zítra. Co se týče mlékárenských výrobků, zeleniny, eh, ovoce, eh, masa, eh, pochopitelně nenajdeme nějaký všelek. My víme, že ty, ta situace se velice liší na jihu a na severu Evropy. Nemůžeme mít jedno řešení, které by bylo vhodné pro nás, pro všechny. Ale uh, myslím si, eh, že jste si neměli myslet, že přejdeme o, těch, o té přímé podpory eh, k tomu, eh, k tomu pojištění. O to skutečně nejde. O tom tady dneska nemluvíme. Ale mluvíme o tom, že přímé platby byly eh, k dispozici. Eh, mnoho lidí možná by řeklo, že i o tom se dá diskutovat, ale myslím si, že hodnota těch eh, přímých plateb, které jdou do ceny půdy, výrobních nákladů a tak dále, litevský poslanec řekl něco velice ceného pro naši diskusi, protože sem patří skutečně i distribuce. Hodnota těch přímých plateb souvisí také s distribucí protože čím více máte těchto prostředků k dispozici, o to jednodušší potom je pro distribuci ty peníze od farmářů dostat. Já zkrátka si ty peníze vezmu, protože vím, že tam jsou. Čili přímé platby neřeší tento problém. Neřeší. Neřeší eh, problém přežití těch malých zemědělských podniků, malých farem. Eh, snad eh, s výjimkou situace, kdy máme diferencovanou například formu pomoci, kdy máme třeba velice eh, malé farmy, malé zemědělské podniky, které v podstatě nezapadají do toho systému těch podílových fondů. To je skutečně velice komplikovaná záležitost a je dost pravděpodobné, že pro některé zemědělce budeme mít jednoduchý přímý systém ale pro většinu evropských zemědělských podniků, které jsou většinou eh, moderní a vyhlížející do budoucnosti, to jsou podniky, které musí vědět, jakým eh, způsobem se budou věci vyvíjet v, minulosti, eh, v budoucnosti. Říkáme, že ty peníze, které máme k dispozici, musíme rozvíjet systémy řízení rizik, tak, abychom mohli skutečně investovat správně. Existují některé eh, velké farmy, eh, komise o tom hovořila, to jsou ty velké zemědělské podniky, které vlastně vyrábějí masově. Eh, například v Rumunsku je taková skupina, pokud nemáte, pokud nemáte 20 tisíc hektarů, tak v podstatě nemáte šanci se stát součástí organizace. Na druhé straně existují velice malé zemědělské podniky, které nemají víc než jeden hektar půdy, takže skutečně není možné si myslet, že jedno řešení bude vhodné pro všechny. Zkrátka některé farmy, některé zemědělské podniky budou muset investovat aby mohli při nízkých eh, nákladech poskytovat eh, příslušnou kvantitu. Dále se bude jednat například o přímé dodávky eh, třeba zastupitelstvům městským nebo něco takového, ale musíme přesně vědět, odkud budou přicházet příjmy. A proto je řízení rizika tak strašně důležité, protože nám všem dává uh, určitou šanci. Nejedná se o nějaký kus dortu, který bychom si rozkrájeli, uh, naopak jedná se o něco, co je potřeba připravit pro budoucnost. Hovoříme tady tady o tom pojišťovnictví, o tom, jak to existuje ve Spojených státech, eh, v Evropě. Jsou to ty garance ztrát. jestliže, eh, poklad, eh, jestliže pojišťovna vám zaplatí ze svých vlastních finančních prostředků jeden rok, druhý rok je situace zase špatná a potom ty podílové fondy vám mohou fakticky dát jenom to, co mají. Jinými slovy, pokud dojde k nějaké katastrofě, pokud dojde k nějaké eh, velice negativní katastrofické události, tak eh, ty podílové fondy musí eh, být obezřetné, obezřetní, protože musí si nechat určitou rezervu, může dojít k další katastrofě příští rok a Eh, pak budeme potřebovat další peníze, abychom ty věci byli schopni řešit i zítra. Jinými slovy, eh, eh, v budoucnosti, jinými slovy, se jedná o inteligentní řízení rizik. To souvisí také s mírou kompenzace, která by měla být proplácena. To vychází to pochopitelně také ze solidarity. Bavíme se tady o lidech, kteří žijí v nějakém jednom okrese třeba Nehovoříme tady o nějakých malých ztrátách, hovoříme tady o velkých ztrátách, které postihují všechny a tam si myslím, že skutečně bychom měli přijít o těch přímých plateb, ne to, že to zastavíme a hned přejdeme na něco jiného. jde o to, abychom přešli do toho, od toho starého systému do nového systému a vracíme se eh, k solidaritě a také k těm systémům eh, řízení rizik. Jestliže budete hovořit eh, s farmáři, tak vám přesně toto řeknou. Um, E, ta první otázka, e, ta, ta se zmiňovala o těch deseti procentech, které jsou vyjmuty e, z těch přímých plateb a budou předány pojišťovně. Ne, to absolutně není pravda. Co se týče univerzit, akademiků, kteří pracují například na výpočtech aktuálních věcí, já například jsem se něčeho takového zúčastnil sám v Rumunsku, kde jsme hodnotili ztráty v některých eh, oblastech. Eh, měli jsme k tomu určité vzorky od různých zemědělců, protože bez takovýchto vzorků to vlastně nemůžete určit, jaká je faktická ztráta. Čili eh, nejde o to, abychom platili univerzitám, ale spíš jde o to, postarat se o to, že všichni jsou seznámeni s těmito údaji tak o tom hovořil ostatně i zástupce komise, ve, velké, ve Spojených státech mají velké množství údajů o historii jednotlivých zemědělských podniků, což pochopitelně omezuje podvody. Eh, a jim se daří skutečně omezovat tyto eh, podvody a snaží se také zlepšit situaci v budoucnosti. Nejde jenom o to, aby se eh, spočítali hektary a určilo se, kolik půjde do agrikultury. Ne, tady jde o to mít tyto věci, ale v odpovědi tedy na vaši otázku nejde o to, abychom vzali ty peníze farmářům a dali nějakým akademikům nebo univerzitám, nebo nic takového nenavrhujeme. E, domnívám se, že už jsem odpověděl na tu otázku, která se týkala rozdílu mezi malými zemědělskými podniky, e, hovořili jsme o jejich potřebách, potřebují asi dále ty přímé platby a také těmi profesními e, podniky, které potřebují jiný přístup. Já jsem se také zmínil například o tržní e, síle. E, hovořil jsem o tom, že ty peníze někdy jdou skutečně do distribuce, ty přímé platby. E, vlastně jdou přímo a není tady a ty peníze potom, ty veřejné peníze Eh, vy jste hovořil o tom, že ty veřejné peníze jdou farmáři. Já jsem vám moc nerozuměl, ale velice často se říká, že za každý dolar, který eh, farmář eh, utratí, za každý dolar dostane dva dolary. Co se týče těch pojišťoven, tam je to otázka transferu z rozpočtu k samotným zemědělcům. Ty výpočty jsou mimořádně složité. Mohl bych vám dokázat, že eh, dotace až na úroveň 65 z těch eh, podílových fondů. Co to znamená? To znamená, že jestliže farmář do toho investuje 3 eh, eura nebo 3,5 eura, to znamená 3, 35 ze, 100, tak jestliže dojde ke ztrátě, tak potom by měl dostat 100, protože máte 65 euro, které eh, představuje státní podpora. Pochopitelně byste mohli říct, eh, eh, jestliže farmář do toho dá, dejme tomu 6 euro, tak potom se to musí také tomu přizpůsobit, tak jako je to ve Spojených státech. Pan předseda. Já bych se chtěl jenom zeptat, kdo, kdo tady vkládá do toho eh, víc peněz eh, eh, pro to, aby farmář dostal dvakrát tolik? Kdo zaplatí za ten rozdíl? Dobře, já se tedy vrátím k tomu, co jsem se snažil vysvětlit. Já to řeknu tedy jinak. Podle našich Eh, evropských testů. Jestliže eh, máme ztrátu vyšší než 60 produkce, jakýsi podílový fond, což je podle článku 35, eh, vám poskytne náhradu, kompenzaci, dejme tomu 100 euro, a z těch 100 euro 35 euro bude ta, ten původní příspěvek vlastního zemědělce a 65 euro bude ve formě uh, veřejné podpory, to znamená státní podpory. Takovým způsobem to funguje. 35 euro na stůl, 100 euro zpátky v rámci tedy té kompenzace v případě, že dojde k takovéto ztrátě. Čili já do toho dám 3 eura a dostanu vlastně 6 od státu. Jinými slovy dostávám dvakrát tolik. Já vím, že to je zjednodušený výpočet, a v podstatě ne, neodpovídá úplně té realitě toho systému, čili pozor na to, ale je potřeba si uvědomit, že takto čísla létají vzduchem a ne často bývají moc přesná. Další otázka, která tady zazněla, velice důležitá otázka, ta se týká té krátkodobosti a dlouhodobosti. Uh, jak tedy bychom měli pokračovat dál. Ten problém s řízením rizik je následující. Musíte mít eh, zkušenost. Musíte se na to dívat trošičku z odstupu. Nemůžete si říct, dneska to chci, zítra se to stane. Jinými slovy, musíte eh, projít tou celou křivko, křivkou získávání znalostí. Musíte eh, získat informace, údaje, musíte si je zkontrolovat čili vytváříte, dejme tomu, eh, nějaké garance pro ty historické výnosy. Musíte ale znát historické výnosy, protože jestliže neznáte historické výnosy, tak zkrátka to se nedá udělat. Jinými slovy, nemůžeme hovořit o tom, že se to celé změní přes noc. To všechno se musí eh, provádět v různých fázích, ale musíte vždycky vědět, eh, kam směřujete. Jestliže se chcete pohnout z místa, tak existují určité skupiny, které chtějí Eh, jít dopředu. Pochopitelně mohou k tomu využít všechny ty programy, které existují, jsou jim dostupné. A <clears throat> mohou potom například požádat o vytvoření toho podílového fondu a eh, například v sektoru zeleniny a eh, ovoce, ale musí to vždycky vycházet ze spoda. A my musíme jenom tu podporu jim dát k dispozici. Musíme také komunikovat eh, své zkušenosti, musíme se podílet na těch zkušenostech, které máme. Některé ty myšlenky se dají sdílet a dají se také multiplikovat. Já neočekávám nějakou eh, revoluci v oblasti eh, řízení rizik. Spíš bych očekávala určitou evoluci, možná, že se postupně budeme hýbat z místa, určitě ne stoprocentně přes noc, ale máte spoustu času, aby se to vysvětlili zemědělcům, máte jaké možnost jim vysvětlit, proč je to dobrá věc. Ehm, je potřeba si uvědomit, že nejde o to, že bychom peníze vzali z něčeho a pak to dali na něčeho jiného a nevěděli, co s tím. Myslím si, že jsem snad reagoval na všechno. Mě velice zaujalo to, co zde Zástupce DG Agri, ano, potřebujeme nové údaje, ano, potřebujeme nové znalosti. I do toho je potřeba investovat, eh, jak jsem říkal, eh, přímé platby eh, nejsou jako pizza, kterou si rozkrájíme, někdo dostane větší kousek, někdo menší kousek. Ne, mělo by, nám, mělo by to dát lidem možnost a příležitost investovat rozumným způsobem a pokud to udělají v různých fázích, tak s tím problémy nebudou. To se dá potom přenést i do toho sektoru distribuce, i když eh, nejvíc z toho by mělo skutečně, by se měli mít hlavně zemědělci. Ty by měli mít největší prospěch ze zisku, který generují. Já doufám, že jsem vám všem odpověděl. Doufám, že ti z vás, kteří položili tyto otázky, shledali mé odpovědi uspokojícími. Pytajte. Já si myslím, že samozřejmě těch otázek by tady mohlo být ještě daleko více, ale musíme se také řídit naším časem, který máme k dispozici. Samozřejmě, že je třeba se tím vším zabývat, ale také je třeba si uvědomit, že společen, společná zemědělská politika také určitým způsobem pokročila. V tuto chvíli hovoříme o využívání finančních nástrojů. Nicméně je třeba se také zamyslet nad tím, zdali ty unijní prostředky mají nahradit národní prostředky které by v podstatě měly doplnit ty příjmy zemědělců, protože tyto finanční prostředky musí být flexibilní a musí hlavně nějakým způsobem existovat, musí mít nějaké jasné zdroje a kromě toho ta situace se neustále mění. E, někdy ty potřeby jsou větší, někdy jsou menší a i z toho důvodu tato pomoc se musí přizpůsobit potřebám zemědělských podniků. Tady neexistuje nebo nemůže fungovat nic, co se nebude přizpůsobovat jednotlivým zemědělským podnikům. Eh, a je, musí to být také systém, který bude zajišťovat podstatě to, že ten systém nebude zneužíván. A proto potřebujeme samozřejmě také hodně zkušeností a je třeba tyto zkušenosti využívat. Já bych vám v tuto chvíli rád poděkoval za vaší prezentaci, také za odpovědi na otázky a ta doporučení, která jste nám předložil, si myslím, jsou velmi důležitým podnětem k zamyšlení eh, do budoucna. Děkuji. Děkuji a v tuto chvíli můžeme přejít k dalšímu bodu dnešního jednání. Bohužel se tady nemůžeme věnovat dalším otázkám, které v této souvislosti vyvstaly. Je mi líto, opravdu z časových důvodů nemůžeme a tímto se dostáváme k dalšímu bodu. V tuto chvíli jde o prezentaci Evropské komise, která souvisí s přímými platbami členským státům. Často docházelo k tomu, že zástupci členských států i v rámci tohoto výboru komplik- eh, tedy kritizovali velmi komplikovaný systém přímých plateb. A náš dnešní host se také rozhodl, že se bude zabývat tímto problémem dokonce popsal tuto současnou situaci jako slepou uličku. A i z tohoto důvodu v současné chvíli nikdo nepochybuje o tom, že celý tento systém přímých plateb je spojen s mnohými obavami. My jsme s panem komisařem o této otázce hovořili. A v tuto chvíli náš kolega z komise nám, eh, nás bude v podstatě aktualizovat, to znamená, že bude hovořit Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, tady od o co jde u tohoto nástroje, který v podstatě má řídit a spravovat celý ten mechanismus řízení rizik. Samozřejmě, že chceme hovořit o tom budoucím potenciálním systému přímých plateb. A o co mi jde? Budu se snažit eh, omezit svou prezentaci na 15 minut, to je ten čas, který jste mi dali k dispozici a předložím vám v podstatě takový faktický přehled toho, jak tento systém přímých pladeb bude implementován a to na základě těch notifikací, které bude komise dostávat od jednotlivých členských států. To znamená, že půjde o v podstatě nahrazení toho současného notifikačního procesu novým novým postupem. To znamená, že chceme v podstatě získat co nejkonsolidovanější obrázek o celé situaci. Samozřejmě, že tady máme také nový rámec, který bude zajišťovat nové nařízení týkající se přímých plateb a proto já se pokusím předložit takový syntetický přehled o tom, jaký tento, jak tento systém bude v podstatě eh, uveden do praxe a jak by měl fungovat v, budoucn- v budoucnosti. A začnu tuto prezentaci tím, že v podstatě řeknu eh, něco o, té součas, o tom současném eh, postupu nebo o té současné situaci a budu hovořit o tom si novém postupu, o těch různých nových eh, aspektech. Takže ten přehled, který vám v tuto chvíli poskytnu, v podstatě vychází eh, z nového postupu notifikačního procesu, eh, na kterém se členské státy shodly 23 ledna tohoto roku. A chci říci, že tady v podstatě ještě nejde o žádný jaksi konečný souhlas ze strany eh, komise. Tak pouze, abych trošičku upřesnil. Komise v tuto chvíli nemá ty eh, pravomoce, aby přijímala či zamítala notifikace eh, za členské státy. To znamená, že členské státy jsou samotny uh, samotné spojen, eh, jaksi zodpovědné za eh, informace, které odesílají. Eh, tady hovoříme o vázané podpoře, která může být dobrovolná a to v případě, že členské státy se rozhodnou alokovat více jak 13-15 tomu vázanému dobrovolné, té vázané dobrovolné Eh, podpoře. A co se týče toho green, greeningového eh, ekvivalentu, tak tady hovoříme o formálním hodnocení a komise v podstatě bude informovat o tom, eh, jak na základě čeho tedy došlo k případné mu zamítnutí. Jak jsem, jak, říkal, jak jsem ale již říkal, nejde o jaksi o přijímání či zamítání. Uh, my jsme v podstatě se vyměňovali názory s členskými státy v posledních sedmi, osmi měsících a jde v podstatě hlavně o to, aby ty notifikace byly co nejkompletnější a nejjasnější. My jsme také eh, vyhodnotili a s členskými státy jsme se o tom bavili, jakým způsobem zajistit si souhlad eh, těchto notifikací eh, s novým legislativním rámcem proběhlo více jak 100 eh, jednání eh, na půdě různých ministerstev a agentur a eh, Myslím, že tedy ta výměna zkušeností a názorů byla v posledních osmi měsících opravdu velmi, velmi intenzivní. Na tomto slajdu se snažíme v podstatě předložit ty, takový přehled těch hlavních klíčových rozhodnutí. Já budu hovořit v podstatě rozhodnutí členských států v souvislosti s flexibilitou. Budu hovořit také o těch eh, rozhodnutích, které se týkají těch základních plateb, o možnosti také redukce a o tom dobro, o dobrovolné vázané podpoře. Budu hovořit v první řadě tedy o té flexibilitě mezi pilíři. To znamená, že členské státy mají možnost převádět eh, peníze mezi prvním a druhým pilířem to znamená z prvního do druhého nebo z druhého do prvního. Jak vidíte i tady v tomto eh, přehledu, to znamená, že členské státy se rozhodly převést z prvního do druhého pilíře celkové množství 3 miliard euro za posledních 6 let. A pět členských států se rozhodlo Eh, převést určité prostředky také z druhého do prvního eh, pilíře a tady šlo o celkovou částku ve výši 3,2 miliard euro. To vidíte vlastně před sebou. To znamená, že celkově, co se týče těch transferů z jednoho do druhého nebo z druhého do prvního, tak tady hovoříme o možnosti do budoucna dalšího převodu dalších 3 miliard za eh, dalších 6 let. Tady jsme se snažili opravdu schrnout ty hlavní, ta hlavní politická rozhodnutí, která se týkají právě implementace toho nového systému přímých plateb. A když se na to podíváme do podrobna, tak vidíme, že deset členských států, které, byl, které už používali tento podsystém do roku 2014, se rozhodli, že ho budou eh, používat do roku 2020. Další státy se rozhodly, že eh, přistoupí k určité eh, minimalizaci podle článku 23. Tady je to Německo, eh, Řecko, Španělsko, Francie, Finsko a Spojené království. Osm států notifikovalo vlastně uvedení do praxe těch redistributivních plateb. To znamená, že tady je tam možnost, jak si zajistit ještě další doplňkavé doplňkové eh, platby a z toho 8 z těchto osmi, šest členských států využilo eh, tyto fondy pro implementaci toho, eh, tohoto mechanismu. Překvapivě pouze jeden členský stát se rozhodl v podstatě využít tu nevázanou podporu a bylo to Dánsko a 27 z 28 členských států. Německo je jedinou výjimkou, to znamená 27 členských států notifikovalo dobrovolně právě tu vázanou podporu. 15 členských států se rozhodlo, že bude implementovat vlastně ty takzvané small farm schemes, a z toho 15 členských, nebo z těch 15 členských států dva se rozhodli, že budou vycházet z paušálních eh, částek pro eh, malé zemědělce, nebo v podstatě se rozhodli, že těm malým zemědělcům zajistí nějakou fixní paušální částku a to do roku 2020. Takže to je v podstatě takový ten obecný přehled toho, jak jaké dopady mají ty, ta politická rozhodnutí. A co se týče eh, dopadu na rozpočet, jak to tedy vypadá v jednotlivých členských státech, tady vidíte, že 30 každé národní obálky jde do těch eh, nepřímých eh, plateb. Poté tady máme ten váz, vázaný, eh, tu vázanou a nevázanou podporu. Tady hovoříme o přibližně 10%, 10% alokovaných příspěvků zemědělcům. Vlevo vidíte, že tady jsou to v podstatě ty nevázané prostředky nebo ty prostředky, které odpovídají těm minulým nevázaným prostředkům. A tady je to v mnohých státech vlastně v podstatě 55 té národní obálky. To znamená, že tady tyto nevázané prostředky budou představovat 55% v průměru, eh, bude to 12% na Maltě až v podstatě 55 či 68% ve státech, jako je Nizozemsko, Lucembursko a tak dále. To znamená, že tady dochází k realokaci těch e, přímých plateb do na různých úrovních. E, a vidíme, že členské státy se v podstatě rozhodují různým způsobem v rámci tohoto redistributivního rozdělování, to znamená, že je to velmi odlišné. Když se podíváme na redukci celého toho platebního mechanismu, tak tady to vidíme, že devět států se rozhodlo v podstatě zajistit tu stoprocentní redukci pro BPS to znamená, že tady hovoříme o té výši prostředku 50 až 60 tisíc euro a tady vidíte, jaká je situace v jednotlivých členských státech. 15 členských států bude aplikovat pouze tu minimální redukci BPS a to na tu celkovou částku 150 tisíc euro. A Tady hovoříme o tom zastropování, které v podstatě v následujících letech by mělo být ve výši eh, přibližně 58 milionů euro, což je v podstatě, eh, v podstatě zásadní částka, eh, když víme, že v rozpočtu je to celkově nějakých těch 42 miliard. Šest států se rozhodlo to celé regionalizovat. A když se podíváme na interní konvergenci, tak eh, většina, nebo devět se rozhodlo pro BPS, další eh, státy se rozhodly pro paušální eh, platby, Korzika, Německo, Francie a jiné do, pro rok 2015. A Švédsko se rozhodlo dojít k, této, k tomuto paušálu vlastně do roku 2012 a 11 členských států, jak jsem již říkal, se rozhodlo eh, držet se BPS a další státy se rozhodly v podstatě držet se té redukce té, té základní platby a to ve výši průměru 30 Tak a co se týče toho, eh, té dobrovolné vázané podpory, tak eh, v hovoříme tady o v průměru 10% té národní obálky, to už jsem zmiňoval. A tady z tohoto eh, jasně vidíme, že devět členských států se rozhodlo alokovat méně jak 8 té národní obálky této podpoře a 11 členských států se rozhodlo využít eh, jaksi toho maximálního procentuálního podílu 13 a to hlavně u těch proteinových plodin. A tři členské státy eh, získává, tři členské státy získávají vlastně souhlas od komise pro alokaci více jak 13 a je to Belgie, Finsko a Portugalsko. Kromě toho ještě Malta jako specifický eh, stát bude alokovat 57% právě eh, této eh, dobrovolné vázané podpoře. V Německu například hovoříme o 0%. Když se podíváte na ta různá odvětví, o kterých tady hovoříme v souvislosti s dobrovolnou vázanou podporou, máme tady v podstatě celkově 259 dobrovolně vázaných eh, podpor, to znamená, je to opravdu velmi mnoho eh, schémat které si myslím, že jsou velmi vyváženě rozděleny mezi různá odvětví, ale když se na to mm, v tu, tu chvíli podíváte, podíváte se na absolutní hodnoty, tak eh, rozhodně živočišná výroba, a to jistě nikoho nepřekvapí, tak živočišná podpora v následujících sedmi letech jistě bude v podstatě pokrývat nebo absorbuje vstřeba nejvíce podpory. Eh, a to i z toho důvodu, že když se podíváte v podstatě eh, na, to, na tu současnou situaci, tak 20% jde v podstatě eh, na drůbež 42 jde na hovězí maso. To znamená, že opravdu většina této podpory půjde do živočišné výbory. Toto je výroby. Toto je tedy obrázek pro rok 2015. Ještě samozřejmě nevíme přesně, jak bude vypadat situace v roce 2020, ale myslím si, že je i z tohoto v podstatě zcela jasné, kam půjde většina eh, prostředků v následujících šesti eh, letech. A teď, když se tedy podíváme ještě na tu eh, doložku se Active Farmer Close, já si myslím, že tady v podstatě ta, ta opatření jsou dost jasná. Vidíme, že šest členských států se rozhodlo přidat některé eh, z aktivit eh, na tento negativní seznam a jde o Bulharsko, Německo, Estonsko, Itálie, Maltu, Nizozemsko, Rumunsko a Skotsko. Tady samozřejmě jde o velmi širokou škálu škálu různých aktivit, ať už jde o sektor eh, bankovnictví či jiné. Dále šest členských států se rozhodlo v podstatě jít ještě za eh, hranice tohoto negativního seznamu a bude v podstatě tady mít ještě další eh, výjimky. To znamená, že se to nebude týkat pouze těch věcí, které jsou na tom negativní, na tom negativním seznamu. To znamená, že jde v podstatě o případy, ve kterých máme například dva příjemce, které se, kteří se zabývají eh, různými aktivitami. Samozřejmě, že je tady opět seznam jasných eh, výjimek, ale v tuto chvíli nechci zacházet příliš do detailu. Tak a teď se podíváme ještě na ten takzvaný greening. Na to takzvané zazelenění. A tady jsme, se chtěli, eh, tady jsme chtěli v podstatě schrnout takové ty základní politiky, které se týkají zazeleňování. A tady vidíme, že pět států notifikovalo v podstatě ekvivalentní eh, zazrovňovací mechanismy, čtyři členské eh, státy se eh, rozhodly jak, a teď hovořím o e, Francii, Spojeném království a Belgii, dva členské státy se rozhodly aktivovat v podstatě kolektivním způsobem ten ekologický přístup. Tady hovořím o Nizozemsku a Polsku a myslím si, že tady na pravé straně vidíme, že čtyři z pěti států v podstatě splnili ty podmínky pro výjimku a, ostat, nebo, a Estonsko, Finsko, Lotyšsko a Švédsko se rozhodlo tady implementovat pouze, Slovensko se rozhodlo neimplementovat, i když v podstatě na to měli právo. A teď ještě několik eh, slajdů, které se týkají toho zazeleňování. Jak jsem říkal, mnoho států v podstatě notifikovaly ty své systémy. Tři členské státy využily environmentální eh, opatření v rámci toho druhého pilíře a hlavní Eh, postupem v rámci tedy toho eh, zazeleňování je eh, rozmanitost těch pěstovaných plodin, to znamená cyklické obnovování a výměna plodin. A když se podíváme na tu ekologickou environmentální stránku věci, tak tady máme deset různých druhů či deset různých kategorií a například tady jsou ty krajiné, krajiná opatření, to znamená, že hovoříme například o krajiných prvcích eh, a těch eh, prvků nebo těch možností je opravdu velmi mnoho. Eh, z tohoto vidíte, že samozřejmě i různé členské státy se rozhodují pro různá opatření šest člen, členských států se rozhodlo tyto možnosti vlastně zazeleňování eh, určitým způsobem omezovat. Eh, Rakousko, Finsko, Lotyšsko, Nizozemsko a Španělsko. Eh, to byly tedy ty státy a pět vlastně a devět států se rozhodlo v podstatě určit ten seznam prvků EFA. To, takže tady opět vidíme ty možnosti eh, těch notifikovaných eh, opatření, to znamená, že to může být eh, ponechávání například země ladem nebo právě rotace mlází a tak dále. Když se podíváte na tyto specifické příklady krajinných prvků, tak jak jsem již eh, říkal, těch možností je tady opravdu velmi mnoho, to znamená těch krajinných prvků je velmi mnoho a tady vidíme také, jak se členské státy rozhodují, či pro jaké krajinné prvky se eh, rozhodují vidíme tedy, že hovoříme tady o různých eh, zelených pásech, o křoviscích a izolovaných stromech a tak dále. Jedna změna, ke které došlo, eh, spočívala v tom, že jsme se vlastně podívali na to, jakým způsobem členské státy přistupují k implementaci těchto prvků právě v souvislosti s tím, o jaký eh, krajný prvek se jedná. Eh, to samozřejmě souvisí s článkem 45 a aktiv přenesené pravomoci. A tady vidíme, kolik členských států se rozhodlo pro které krajinné prvky a jakým způsobem v podstatě k tomu přistupovali. To znamená, že víme, že pět členských států bude povolovat ty krajinné prvky pouze podle definice, která je součástí článku 45 a 85 se rozhodlo pro cross compliance. A úplně na posledním eh, slajdu, a tím budu končit svou prezentaci, eh, si můžeme přečíst otázky, které se týkají pastvin. To znamená, že jde tady hlavně o ty environmentálně velmi citlivé oblasti. To znamená, že jde v podstatě opět o určení eh, těchto, těchto oblastí a jde samozřejmě o celý systém Natura 2000, to znamená, že některé eh, státy se rozhodly to, eh, se držet jak si eh, plně držet definicí Natury 2000 a jiné státy se rozhodly pro jiný systém. A jako poslední bod jsem chtěl ještě v této souvislosti zmínit, že čtyři členské státy se rozhodli v podstatě vytvořit eh, novou kategorii jaksi extrémně citlivé, eh, environmentálně extrémně citlivé plochy a čtyři jsou to a tyto čtyři členské státy a jde o Českou republiku, Lucembursko, eh, Lotyšsko a ještě jeden členský stát se rozhodli, že v podstatě tyto oblasti se mohou nacházet i mimo doposavat určené oblasti Natura 2000. Já v tuto chvíli bohužel nemůžu zacházet do detailů, ale doufám, že jsem vám poskytl minimálně takový stručný obecný přehled o tom, jak funguje systém přímých plateb v různých členských státech.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 že Des, který se hlasí jako první o slovo, určitě o další detaily požádá. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji také za tuto zprávu. Je velice důležité uvažovat o těchto reformách v rámci reformy společné zemědělské politiky. Ostatně k debatě o tomto máme málo příležitostí. A je tu také rozdíl mezi tím, jak jsou prováděny tyto reformy v některých členských státech a regionech. Vede to, rozdílná situace členských států a regionů vede také k narušení hospodářské soutěže a proto vidím s nelibostí, že tedy ty rozdíly přetrvávají i v dalším období 2014 až 2020 v Německu a v mém regioně, regionu konkrétně, mohu s hrdostí prohlásit, že do roku 2019 budeme platit stejnou dotaci na hektar všech. A budou to tedy také za nižší plochu, nižší dotace a tím se vlastně eh, srovná situace menších a větších producentů. Já to považuji za spravedlivé, protože situace v našem regionu je velmi tíživá. Nicméně neplatí to o celé Evropě a to, co se tady podařilo dosáhnout, je tedy převod více než půl miliardy hektarů z orné půdy na pastviny. A já e, tedy považuji za velice užitečné, e, že je možné, aby malé podniky průměrně až 30 hektarů e, přič tedy obdrželi dotace nad rámec, které mm, jdou na zazelenění a to musíte tedy uvážit, že průměrná velikost zemědělského podniku u nás je 46 hektarů. A umožní to tedy zintenzivnit celý proces. My eh, doufám, budeme mít možnost ještě eh, opakovaně diskutovat o reformě zemědělské politiky a já si myslím, že tedy tato reforma je naprosto zásadní, je, protože, jak už jsem tedy říkal, současná situace vede k nevyrovnanému stavu a narušení hospodářské soutěže. Děkuji, paní Aguilera. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ta prezentace byla opravdu velmi zajímavá. To znamená, že jsme se dozvěděli něco o implementaci přímých plateb v jednotlivých členských státech. Já jsem Španělka a vím, jakým způsobem nebo jaké dopady tyto přímé platby mají. A musím říct si jednu věc. Ano, je tomu tak, že když jsem se dívala na ty vaše tabulky, tak jsem eh, zjistila, že každý eh, členský stát si to opravdu ušel na míru. To znamená, že samozřejmě zohlednil svá, své zájmy a určil si, jaké má priority což samozřejmě může mít dobré, středně dobré nebo špatné dopady. A tady souhlasím se svým eh, předřečníkem, že tady v podstatě hovoříme méně o společné zemědělské politice. My jsme hodně hovořili o těch historických právech, protože eh, když jsme hovořili o reformě SZP, tak se hovořilo o tom, že je třeba zajistit větší sociální legitimitu této pomoci. To znamená, že se hovořilo o legitimitě, o oprávněnosti této Eh, podpory. To znamená, že šlo o to zamyslet se nad tím, jak tomu bylo v minulosti, to znamená, že šlo o navýšení legitimity, hovořilo se o zavedení eh, toho zazeleňování environmentálních opatření a na, nebo když se teďka podíváme na ty celkové výsledky, tak všechno se to jednoduše šilo na míru ale musím říci, že si nejsem jistá, zdali nové e SZP, hlavně tady v souvislosti s těmi přímými platbami, zajistí legitimitu, aby společnost e, opravdu chápala to, že, zemědělský, že zemědělství je třeba podpora. To znamená, že ano, ta rozmanitost je opravdu překvapivá. Je to opravdu překvapivé, jak rozličným způsobem státy implementují to stejné. Ale je třeba vyřešit jeden základní problém a tady jde o rentabilitu eh, celého toho systému, udržitelnost eh, zemědělství a dostatečné příjmy. A já chci, aby tady bylo jasno, já podporuji eh, přímé platby. Nicméně si myslím, že ne úplně všichni možná můj názor sdílí protože tady se i z toho důvodu hovořilo hodně o těch historických právech. A v tuto chvíli už se na vás obracím s konkrétní otázkou, protože my jsme možná očekávali trošičku eh, větší dopady či lepší výsledky. Existovala opravdu velmi velká očeková, očekávání, hlavně v souvislosti s tou rolí aktivního zemědělce. To znamená, že šlo o to, aby, eh, aby si společnost uvědomila, že zemědělci jsou aktivními, eh, aktivní součástí společnosti, která také generuje eh, výnosy. Ale ve Španělsku jsme hovořili, že to musí jít opravdu ruku v ruce s těmi příjmy a vy jste o tom také hovořil že nelze hovořit v podstatě o tomto jako základním eh, aspektu, na základě něhož se budou vypočítávat ty přímé platby. To znamená, že ta role či ta postava aktivního zemědělce a ta legimita, legitimita skrze něj eh, byla ztracena. To znamená, že já si myslím, že tady ty příjmy eh, je něco, co, o čem jsme hovořili, o čem také hovoří eh, vláda. A tady je třeba hovořit o tom tedy, jaké příjmy musí mít eh, zemědělec, aby měl právo na přímé platby a tak dále. A co se týče toho, té takzvané regionalizace. Ano, my jsme tak učinili eh, ve Španělsko, ale vy jste to všechno ještě eh, zdvojnásobili. To znamená, že tady v tuto chvíli hovoříme už asi o 50 regionech, což v podstatě pro zemědělce představuje opravdu velkou nejistotu, kteří, až jsou to zemědělci, kteří v podstatě do září nebudou vůbec vůbec vědět, jaké přímé platby v jaké výši jim budou alokovány. Já tady v konečném důsledku, a je mi líto, že to musím říci, eh, já si myslím, že je třeba se držet přímých plateb, ale nepodařilo se nám ani ani, nepodařilo se nám ani posílit jaksi legitimitu eh, celého systému, ani posílit roli aktivního zemědělce a proto si myslím, že ve chvíli, kdy eh, na nás přijde další reforma společné zemědělské eh, politiky, tak eh, budeme muset hovořit o zcela zásadních změnách a také dopadech, které to všechno bude mít na vnitřní trh. Děkuji, pan posel Haut. Děkuji, pan posel Hazard. Děkuji nejprve tedy za tuto prezentaci. Já si myslím, že to, že jsme v rámci členských států přijali eh, různá opatření, je tady výsledkem vývoje. Já jsem za ALDE fungovala také jako legislativec a musím říct, že snahy komise tedy postupně odstranit eh, původní režim a přejít na systém přímých plateb se úplně nepodařil a to také díky tedy postupu jednotlivých národních parlamentů, protože nyní máme tolik výjimek, že členské státy někdy ani nemají možnost tedy správně postupovat v záležitosti za zelenění. A teď se musíme tedy položit otázku, jestli jak si má smysl o tom uvažovat jen v rámci zazelenění. Protože je třeba si uvědomit, že situace v evropském zemědělství je, se nyní značuje ještě daleko většími rozdíly, než tomu bylo před zahájením reform. kdo kdysi tedy měl nárok na dotace podle, plo, podle plochy, s nimi již nemůže automaticky počítat, to platí také pro mladé začínající eh, farmáře a víte, že tedy ta eh, různá výše dotací je také tedy předmětem velkých debat, čili všechno se nepodařilo reformovat a proto také eh, nesouhlasím s tím, jak by zněla tato prezentace, totiž, že tedy do roku 2020 budeme mít stejný spravedlivý systém v Evropě. To se možná nepodaří, ale aspoň se doufám rozběhne eh, proces reform a jednotlivé státy budou mít možnost tedy formulovat své nároky E, to samozřejmě není vůbec jednoduché. A je třeba se položit otázku, zdali členské státy mají všechny stejné výchozí podmínky. My máme 16 e, tedy různých způsobů implementace podle jednotlivých regionů. V Německu, v Bavorsku se postupuje jinak než ve Šlesicku, Holstínsku. To si tedy regiony vydobily tuto možnost a možná to není úplně dobře ale proszę o... Děkuji. Nechci omezovat čas na vystoupení, ale přesto tak na to musím upozornit. Eh, pan Jan, děkuji. Je pravda, eh, že tady to, co tady legislativci představili, já jsem také tady slyšela varovné signály, výhrady proti tomu, Ehm, nicméně členské státy tedy eh, měly možnost při té implementaci být, eh, při té transpozici být kreativní a to také opravdu využili. Proto máme tak rozmanitou situaci a ta příští reforma by měla, myslím, začít úvahu, zda vůbec chceme společnou zemědělskou politiku. Pokud ano, tak proto musíme něco udělat. A padá otázka, kterou tedy už tady položili předchozí kolegové, pokud naše zemědělská politika je tak rozdílná, pokud azovsky odvádíme peníze do Bruselu a pak o ně musíme bojovat, tak eh, se to možná vůbec nevyplácí. A já tady opakuji, pořád tu máme tedy Eh, ten konflikt mezi na jedné straně harmonizací, na druhé straně zohledněním regionálních eh, zvláštností. A to se projevuje už v prvním pilíři eh, v rámci debaty o zazelenění. Já se pamatuju, když jsem byl mladý poslanec, Tehdy tedy mi to vysvětlovali, říkali, první pilíř to je takový základ evropské harmonizace, ehm, toho se musíme držet a peníze v rámci prvního pilíře jdou stoprocentně z Evropy. Pak jsme přišli s druhým pilířem, který by měl zohlednit eh, regionální zvláštnosti a tam už platí pravidlo spolufinancování. Samozřejmě je tu tedy určitá možnost volného výběru. Takže my tedy vlastně chceme eh, něco změnit. Mně se také nelíbí současná situace, ale myslím, že je třeba zasadit se především o lepší harmonizaci naší legislativy. A já se teď chci zeptat v tomto ohledu komise, co si myslíte vy? Je v důsledku provedených změn naše společná zemědělská politika jednotnější nebo naopak rozmanitější? Děkuji, pan posel Buda. Pan posel Buda domnule președinte mulțumesc foarte mult. apreciez uh, de asemenea poziția comisiei de a respecta. Děkuji. Komise nám vysvětlila, že chce respektovat rozhodnutí členských států. Nicméně musí ovšem zasáhnout i tam, kde členské státy postupují nesprávně. Například v Rumunsku jsme tu tedy měli problém eh, s chovy vepřového a eh, s produkcí kuřecího eh, masa v situaci, kdy výrazně poklesla poptávka po vepřovém, především tedy v sektoru středozemního moře. A mm, všechny tyto situace si vyžádají určitý zásah. Komise by měla, myslím, i tak trochu sladit typ produkce s přímými platbami. Například u nás konkrétně byly snahy dovážet zvířata, a to tedy za účelem masné produkce. A já myslím, že by bylo dobré tady koordinovat eh, právě takovýto typ produkce i v nadnárodním měřítku. Ma sì, è eh, il momento di fare dei bilanci. Eh, certamente lo studio... Děkuji, pane předsedo. Já si nemyslím, že teď bychom měli dělat nějakou eh, inventuru. Myslím, že ta studie je skutečně mimořádně zajímavá. Chtěl bych poděkovat komisi, protože Eh, teď nám to dává možnost eh, vyhodnotit dopad toho, eh, k čemu dochází. To znamená používání té pružnosti ze strany členských států. A myslím si, že právě tato pružnost byla využita k tomu, aby vznikla tato heterogenní situace, která eh, nás nevede k nějakému eh, k nějaké kritice. Měli bychom mít společnou politiku, ale měli bychom také umožnit eh, určitou míru rozmanitosti. Pochopitelně, že za to neseme také zodpovědnost, protože jsme připravovali tuto reformu a i my jsme vyzývali k větší pružnosti. A i když nás to dostalo do eh, situace, kterou v podstatě jsme neměli eh, v úmyslu eh, původně. Je to jako když se pes kouše do vlastního ocasu a trošičku, ale jak to teď můžeme tedy všechno vyhodnotit? Co můžeme udělat během příštích několika měsíců? Protože členské státy se určitě budou mít zájem na tom, aby se mohli přizpůsobit k této Eh, situaci, protože pro některé státy to je funkční a některé státy mohou eh, eh, říkat, že bychom měli využívat více těch nepovinných prostředků, což dále bude deformovat společnou zemědělskou politiku. Já si myslím, že teď je potřeba, abychom měli určitou revizi v uprostřed toho období a pak se rozhodnout, jak půjdeme dál. Pan eh, poslanec. Já bych chtěl také říci, že jsem si to vyslechl s obrovským zájmem a chtěl bych poděkovat zástupci komise za tuto prezentaci. Teď, když již byla zahájena nová perioda těchto plateb, zdá se, že naše občany nejsou dostatečným způsobem informováni ale eh, jakmile se členské státy rozhodnou, eh, jak, eh, jakou cestou se budou brát, tak pochopitelně ty informace k dispozici budou. Pokud se podíváme na, ty, na tu poslední tabulku, tak tam je několik skupin a v podstatě je těžké asi říci, které z těchto členských států dosáhnou lepších výsledků. Možná, že některé členské státy uh, a myslím si, že můžu například vycházet z příklad mojí e, země. Myslím si, že některé členské státy jsou ochotny více rizikovat, přijímají e, více těch nových mechanismů, zatímco jiné členské státy se snaží měnit toho co nejméně. Je to takový defenzivní mechanismus, e, ke kterému se uchylují. A proto bych se chtěl zeptat, jestli byste mi laskavě mohl říci, které členské státy byly nejúspěšnější při eh, přijímání těchto mechanismů a které naopak členské státy je příliš nevyužívaly, po případě eh, zůstaly u těch starých systémů v Litvě, například to hodnocení zazelenění eh, a středně velkých farem bylo stanovena 15 hektarů, my jsme se rozhodli jít cestou 30 hektarů a to je ten společný jmenovatel teď pro všechny tyto eh, farmy, které jsou zařízeny do této kategorie. Mě by zajímalo, co si myslíte o eh, tom, jak to vypadá s jednotlivými farmami, protože ty platby jsou skutečně velice odlišné. Děkuji, pane předsedo. Moje předřečnice hovořila o tom, že nejdříve přišla socializace a poté environmentalizace celého systému. A já se ptám, to přece byl cíl celé této reformy, ale bohužel si myslím, že se trošičku minul eh, účinkem. Uh, to znamená, že my se e, i na národní úrovni opravdu snažíme e, dostat tomuto slovu. To znamená, že snažíme se zajistit, aby šlo opravdu o velmi sociální, ale také ekologické politiky a zdali tyto e, záležitosti jsou dobré či špatné, k tomu se vůbec nechci eh, vyjadřovat, protože celá ta reforma je teprve ve svých začátcích, musí nejdřív proběhnout eh, implementace a poté eh, provedeme hodnocení, střednědobé hodnocení, tak abychom viděli, ve kterých oblastech je který stát úspěšný, to znamená eh, zdali, či do jaké, míru je, do jaké míry je to v souladu eh, s ustanoveními nové eh, společné zemědělské politiky. To znamená, že já si myslím, že v tuto chvíli je třeba vyčkat eh, toho hodnocení a poté můžeme hovořit o stěžejních eh, jaksi prvcích společné zemědělské politiky po roce 2020. To znamená, čeho chceme dosáhnout, eh, jakým způsobem či, či na co se zaměříme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 jaksi jednotnému názoru, ale ve chvíli, kdy se vlastně přihlásíte tak později, tak je to velmi těžké. Um, I think... Děkuji, pane předsedo. Já jsem ale neměla příležitost pohovořit eh, té první části debaty. Pan Castro má pravdu, my jsme byli nedílnou součástí těchto reform, to nemůžeme popírat. Já myslím, že ta prezentace byla velmi užitečná, protože nabídla přehled situace. Je příliš brzy na to, abychom zjistili, zda to bude fungovat nebo ne. Já si kladu otázku, jestli bude fungovat zazelenění a pokud nepřispěje k životnímu prostředí očekávaným způsobem, jaký budou mít vlastně přínos. A za druhé je možné dát dohromady zazelenění a zjednodušení. A třetí bod, eh, takové vyjasnění, kolik členských států z těch 28 budou mít jednotné platby na hektar do roku 2019. A to tedy na té regionální a či národní bázi. To bych tedy ráda věděla. Děkuji. Děkuji pan posl Bogovič. Děkuji, pan Bogovič. Hello, na krátko. E, poročilo je zelo dobrodošlo. mi... velmi stručně, myslím si, že tato zpráva byla velice vítaná. A že bychom tedy měli mít detailnější představu o tom, jak systém funguje v jednotlivých členských státech, bylo by také velmi zajímavé zjistit, co se stane, Srovnáme-li USA a Evropskou unii, jak jsme tady slyšeli, my jsme dnes tady už řešili několik důležitých témat, TTIP, řízení rizik a tak dále. A právě tedy z pohledu této nadcházející dohody je, myslím, stále zřejmější, si představit, jak obtížné bude pro naše zemědělce, kteří jsou navyklí na naše politiky, obstát v konkurenci daleko agresivnějších amerických eh, zemědělců. A myslím, že i tento aspekt by měl být zohledněn v rámci budoucích politik. Pan Popos Andriu. Merci, monsieur le président. Euh, quelques mots d'abord. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto prezentaci. la mise en œuvre de cette réforme. La question que l'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on sait... Tudíž opravdu se podíváme na to, na základě čeho ty mechanismy fungují. Musíme si ale zcela jasně určit, jaký je ten náš společný cíl, protože ten společný cíl by měl být pro společnou zemědělskou politiku jasný. Uh, to znamená, je třeba si také ujasnit, jaké modely zemědělské, finanční a ekonomické eh, jsou ty pravé. Nevím, zdali jsme to opravdu zhodnotili dostatečně dobře, a e, je třeba si uvědomit, že to jsou ale otázky, které se nám budou neustále vracet a ke kterým se budeme muset vracet, e, ke kterým se vrátíme, až budeme vypracovávat novou reformu. To znamená, že minimálně v tuto chvíli ze střednědobého hlediska je třeba se zamyslet nad tím, jakou, jaké zemědělství chceme. E, zemědělství pro koho? Pro co? jakým způsobem se rozhodneme na tuto otázku odpovědět. To znamená, komu má toto zemědělství sloužit, pro koho je. A já si myslím, že to jsou otázky, které jsou zcela klíčové, klíčové pro nás, kteří tady vyjednáváme nové politiky. To znamená, že to je důležité i v souvislosti se, vš- se, vš- se všemi těmi tabulkami, které jste nám dneska ukázal. To znamená, že ano, toto je velmi důležité, všechno to, o čem hovoříte, ale je třeba se podívat také na tu uh, cel, obecnější perspektivu. To znamená, o co nám jde, o co nám jde v souvislosti s našimi potravinami, s našimi zemědělci a s našimi spotřebiteli. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych rád řekl velmi stručně něco i za sebe. Zemědělství v Evropě je velmi rozlišné, rozmanité. Zemědělské praktiky vypadají jinak eh, v Alpách, eh, v jižní Evropě, v severní eh, Evropě, na východě, ve středu Evropy. Někde je více malých zemědělských podniků, někde je více malých zemědělských podniků a i z toho důvodu nám jde tolik o to, aby tady existovala opravdu velká flexibilita. Proto je to celé takové, opravdu je to taková komplikovaná mozaika, tak abychom se přizpůsobili potřebám všech. A každý stát samozřejmě si šije svou vlastní politiku zemědělství, šije se jí na míru. Eh, to znamená, že tady neděláme nic, co by šlo jasně proti naší konkurenceschopnosti. Ne, ne, ne, ne. Tady jde o to podívat se na to, co funguje. Je třeba se podívat na to, jakým způsobem se vyvíjí právě otázky konkurenceschopnosti a jakým způsobem dále přežívají například eh, zemědělské podniky o jednom hektaru protože eh, samozřejmě malý jednohektarový podnik, který se zaměřuje eh, na pěstování oliv, není srovnatelný s velkým podnikem, který se zaměřuje na výrobu mléka. Jde o to dojít k tomu závěru, zdali se ty věci zlepšily či ne. To v tuto chvíli ještě těžko můžeme eh, říci. To znamená, že musíme vyčkat z toho hodnocení. A samozřejmě, že, ty envirom, že ta environmentální opatření musí být co nejjednodušší, nejsnadnější, aby nevyvolávala a nevedla k, to, k tak velké nejistotě mezi zemědělci. Chceme spravedlivější zemědělství. Chceme eh, zajistit větší a vyšší diverzifikaci, ale ještě předtím, než budeme jak si přijímat nějaká konečná rozhodnutí, tak musíme vyčkat nějakého eh, jaksi detailnějšího hodnocení předtím, než tady budeme vynášet nějaké konečné soudy. Možná, možná, že tady určitá eh, administrativní zátěž u té ekologizace existuje, ale možná, že se nám to podaří eh, vyřešit v budoucnosti. A v tuto chvíli má slovo opět komise. Děkuji, děkuji pane předsedo, budu hovořit velmi stručně, pokud tady eh, a budu reagovat stručně. Chtěl bych poděkovat za všechny příspěvky, za všechny ty otázky. Myslím si, že Ehm, bylo velice dobře, že jste v té diskusi se soustředili na ten rozdíl mezi těmi společnými politikami a tou rozmanitostí. Myslím si, že v současné době v podstatě hovoříme o rozhodnutích jednotlivých členských státech, ale také jde o to, jakým způsobem budeme implementovat ten nový systém eh, přímých plateb. Musíme si uvědomit, co bude výsledkem eh, této politiky za jeden, dva, tři roky a jakým způsobem Eh, producenti vlastně budou eh, měnit své praxe eh, v kontextu těchto změn. Myslím si, že hodnotit něco takového by bylo, by bylo předčasné. Ale myslím si, že ta rozmanitost je něco, co můžeme očekávat. Myslím si, že většina z vás se o tom hovořila v podstatě. Je to, odpovídá to novým politikám, Eh, politik, eh, politikám, které jsou efektivní, které také odrážejí tuto rozmanitost, rozmanitost zemědělství, rozmanitost produkce zemědělské, také rozmanitost konkurenceschopnosti, eh, rozmanitost veřejné podpory a tak dále. To jsou všechno věci, které jsou do značné míry závislé na místních podmínkách a pochopitelně nemůžeme jedním řešením řešit všechno. Eh, myslím si ale, eh, že eh, budeme muset se podívat právě na tuto rozmanitost a budeme se muset pokusit nějakým způsobem udržet v rámci jakéhosi omezeného regulačního rámce a také v rámci těch limitovaných rozpočtových výstupů. jinými slovy, máme určitou rozmanitost tady také ve způsobu, jakým způsobem tato politika bude implementována. Ale myslím si, že cílem je eh, zajištění dodávek potravin eh, příspěvek eh, k určité územní rovnováze a tak dále. To jsou všechno věci, které odpovídají tomu, jakým způsobem implementujeme tyto instrumenty s přihlednutím k tomu, že je třeba adaptovat na místní podmínky a že je nutné také eh, dát jednotlivým členským státům určitou pružnost, co se týče eh, toho, této aplikace a to s tím hlavním cílem, který máme. Eh, tato rozmanitost ale neznamená nutně složitost, ale myslím si, že určité možnosti tady máme. Myslím si, že všechny tyto možnosti naopak by měly podpořit to zjednodušení toho systému, ale myslím si, že o to by mělo jít také jednotlivým členským státům. A právě tato vyšší míra zjednodušení eh, je naprosto zásadní pro veřejnou zprávu. Ještě bych chtěl říct si něco o eh, o zaangažování komise eh, nebo za účast komise při tomto eh, rozhodování. Eh, komise nemá pravomoc eh, schválit nebo odmítnout rozhodnutí jednotlivých členských států. Já jsem v té své diskusi hovořil pouze o přímých platbách. Během posledních osmi měsíců nám šlo o to, abychom podpořili členské státy v tom, aby mohli ty, ten výběr dané politiky Eh, převést do praxe tak, aby to odpovídalo té, eh, tomu regulačnímu eh, rámci. Myslím si, že členské státy už se rozhodly. To je ta otázka například těch dobrovolných systémů redistribuce plateb a tak dále. Všechny tyto volby jsou skutečně na členských státech, které jsou také zodpovědné za udělané rozhodnutí. Eh, já jsem se snažil na těch obrazcích vám ukázat, jaká existuje rozmanitost v těch různých členských státech a i tato rozmanitost platí také o těch vybraných eh, přístupech jednotlivých států. To všechno pod, jednou, pod jedním zastřešením společné zemědělské politiky. Um, to všechno v kontextu těch různých omezení rozpočtových a v rámci toho regulačního rámce. Uh, Eh, španělská kolegyně hovořila tady o aktivních eh, farmářích, to si myslím, že je věc eh, velice složitá. Myslím si, že teď ta doložka, kterou máme stanovenou v článku 9, tato doložka v podstatě neodpovídá těm cílům našich politik. Jinými slovy, nesoustředuje se pouze na ty farmáře, kteří produkují v tom zemědělském sektoru protože tady pochopitelně jsou ještě další činnosti, jako například výrobní, ale týká se to také například údržby, e, opracovávání půdy a také e, udržování e, principu ochrany životního prostředí. Jinými slovy, není možné přímo propojit tu, tu platbu a propojit to s tím generovaným příjmem Já si myslím, že na každém státu, že bych to ještě jednou zopakovat, všechno záleží na cílech politiky jednotlivých členských států, také to záleží na eh, vnitrostátní situaci v těchto eh, členských státech. Myslím si, že komise by se k tomu neměla vyjadřovat. Je to otázka politik, které jsou formulovány na úrovni jednotlivých členských států. Děkuji. To všechno bude eh, pochopitelně záležet na těch kvalitativních eh, výsledcích. Eh, byl bych rád, kdybyste dohlíželi na ty věci a kdybyste nás informovali o tom, jakým způsobem se vyvíjí tato situace v oblasti mm, přímých plateb. Děkuji vám ještě jednou. Další bod programu je příspěvek komise o výsledku jednání mezi EU e a Marovským královstvím o vzájemné ochraně zeměpisných označení. <clears throat> Za komisi bych chtěl dát slovo paní Pavia, která je uh, viceprezidentkou generálního ředitele. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že v rámci dnešních debat i v souvislosti s dohodou TTIP si všichni uvědomujeme, jak důležité je označení zeměpisného původu. To znamená, že je jasné, že je to téma, které je pro všechny velmi zajímavé a proto vám velmi ráda povím, jaká je v tuto chvíli situace v souvislosti s vyjednáváním Evropské unie s Marokem. Jde o dohodu, která byla podepsána 16. ledna a v podstatě to byl podpis mezi naším eh, komisařem a marockým ministrem zemědělství. To znamená, že tady se držíme opět toho mandátu, eh, který eh, získala komise v roce 2005 pro takováto vyjednávání. V té době šlo v podstatě o zemědělské produkty a Poté, co v říjnu v roce 2012 tato dohoda o zemědělství stoupila v platnost, mohla být započatá tato vyjednávání, která začala v prosinci 2012 a e, tyto vyjednávání také vycházela vlastně z té dohody, to znamená ze třetího článku dohody ve kterém bylo tedy také napsáno, že začnou tato vyjednávání. To znamená, že mezi prosincem 2012 a listopadem či prosincem 2014 probíhala jednání a e, v podstatě v průběhu celého minulého roku došlo k, takové, k takovému zablokování či paralýze, protože jsme se s našimi marockými kolegy nemohli e, shodnout na celních eh, v podstatě pravidlech pro eh, určité zemědělské produkty, jako jsou luštěniny a rajčata například. A podařilo se nám v podstatě přijmout pouze rozhodnutí technického charakteru, ale v eh, celkově se nám opravdu nepodařilo dojít eh, ke schodě. Nicméně Maroké souhlasí, souhlasilo s pokračováním vyjednávání, to znamená, že v tuto chvíli vyjednáváme o našim, našem označení zeměpisného původu. Ještě v tuto chvíli nemůžeme říci, že bychom došli k nějaké uspokojivé dohodě, hlavně co se týče tedy zájmů Evropské unie doufáme nebo chceme, aby to byla dohoda, která zajistí Eh, ochranu pro naše produkty eh, v Maroku a také ochranu výrobků, eh, které mají zeměpisný původ jaksi v Maroku. To znamená, že jde tady hlavně o výrobky vinařství, ale také o další zemědělské výrobky a v podstatě jde o takovou klasickou dohodu Eh, jako například ty dohody, které byly podepsány eh, s Moldáví či Gruzí. To znamená, že jde v podstatě o dohodu, která bez žádné, nějakého přechodného období zajišťuje opravdu přímou ochranu evropských eh, produktů. To znamená zajistit ochranu našich výrobku a je samozřejmě jasné, že Maroko si rozhoduje samo za sebe, jakým způsobem bude probíhat eh, systém jak si označování výrobku eh, v jejich eh, zemi. To znamená, že tady jde v podstatě o to vyřešit tu otázku poplatků za registraci. Existuje smíšený výbor, který se právě zabývá otázkou zeměpisného původu a tím, které produkty vlastně budou chráněny a které ne. To znamená, že i tato dohoda obsahuje seznam, seznam na kterém jsme se shodli 9. ledna roku 2013 a od té doby v podstatě jsme přišli na to, že existují další eh, produkty, které by měly být součástí toho, toho seznamu. To znamená, že na dalším zasedání smíšeného výboru se bude hovořit právě o těchto produktech. Samozřejmě, že obě dvě části nebo obě dvě strany vyjednávání chtějí zajistit nebo chrání své zájmy a ne vždy docházíme ke schodě. Jde také o otázky technického charakteru, o kterých hovoříme. To znamená, že Maroko ještě stále vypracovává nebo nedokončilo eh, jaksi celý ten eh, systém eh, označování výrobků a jde také o posilování spolupráce mezi Evropskou unii a Marokem, což si myslím, že je také velmi důležitý aspekt celého vyjednávání. To znamená, že tady chceme se také držet pravidel Světové obchodní organizace a chceme také dodržovat všechna ustanovení Lisabonské smlouvy. Myslím si, že tady jde o velmi důležitou dohodu. Myslím si, že si můžeme pogratulovat k dosavadním e, výsledkům, protože je to otázka, která je pro nás velmi důležitá, hlavně pro náš export a pro náš export hlavně se zeměmi, jako je například eh, Tunisko, Alžírsko nebo Líbie. Myslím si, že tato dohoda by mohla, mohla být eh, opravdovým precedentem. A je jasné, že Evropská unie chce posílit celý tento systém označování výrobků a chceme také posílit naše obchodní vazby s Marokem, protože v právě v tom minulém eh, roce, právě z toho konfliktu, kvůli tomu konfliktu eh, v souvislosti s rajčaty, eh, ta spolupráce trošičku utrpěla. To znamená, že všichni se samozřejmě snaží dělat vše pro to, aby ta dohoda byla co nejdříve podepsána. Ta současná podoba dohody vám byla přislána, to znamená, že ji máte k dispozici a doufáme, že ta vyjednávání budou v v následujících měsících ukončena. A to je z mé strany vše. Děkujeme Děkujeme, paní ředitelce. A teď tedy otvírám debatu. Máte nějaké otázky? Je to mimořádně důležité téma, obtížné téma. Jednání eh, s Marokem proběhla dobře. Možná, že s ostatními zeměmi to bude trochu obtížnější. Paní Aguilera. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám dvě konkrétní otázky na zástupkyni komise. Děkuji za její prezentaci. Tato dohoda s Marokem, někteří na tuto dohodu nahlížejí pozitivně, ale chci vám říci, že pro náš region eh, Andaluzie to nic pozitivního eh, není, protože v podstatě jsme si velkými konkurenty. Nicméně bych byla ráda, pokud byste tedy ty údaje měla k dispozici, ráda bych věděla, Eh, o jakých dohodách hovoříte, když hovoříte v podstatě o těch clech, na základě nich se eh, vytváří cena eh, rajčat? To znamená, jaká je cena jaká je hodnota, cenová hodnota rajčat v tuto chvíli i v souvislosti s těmi nastavenými cly. Pokud v tuto chvíli tyto informace nemáte v pořádku, ale pokud vím, tak došlo k průměrnému navýšení to znamená, tady hovořím o všech rajčatech, včetně tedy druhou čery. A naši producenti chtějí eh, jasné údaje. To znamená, jaká je ta současná cena. Cena, cena při dovozu. To znamená specificky pro tento produkt. A druhá konkrétní otázka, kterou jsem na vás měla, je, vy jste hovořila, že tady hovoříme o označení ochráněné zeměpisné značce a které, které tedy ty produkty by měly být přidány na ten seznam? Protože vy jste hovořila o tom seznamu z roku 2013, to znamená, jaké další chráněné zeměpisné e, označení máte na mysli? a jelikož ty informace v tuto chvíli nejsou k dispozici, tak panuje nejistota a my vlastně nevíme, nevíme, co se v těch posledních dvou letech stalo, když hovoříte o tom seznamu z roku 2013. Chápu, že i v souvislosti s délkou tohoto vyjednávání eh, je možné, že tady některé, že, že v podstatě jsme v takovém váku, ale eh, my chceme vědět, s jakými produkty vy vlastně počítáte, nebo jaké produkty už jsou na seznamu, nebo s nimi počítáte do blízké budoucnosti. Děkuji. Děkuji bardzo. to, že pierwsze pytání. Děkuji, říká pan předseda. A první otázka, nevím, jestli byla tedy přímo k věci, ale to tedy bude přímo na paní ředitelce. Eh, Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. Ale je pravda, že kdykoliv komise přijde a vysvětluje nám, jak probíhají vyjednávání o, o obchodních vztazích, tak jsem ještě zmatenější. E, to znamená, chci vědět. Například v případě rajčat, protože o tom hovořila zástupkyně komise. To znamená, že to vypadá, jako kdyby bylo bývalo, došlo k nějaké e, změně. E, dále říkala, že došlo k určitému pokroku v souvislosti s chráněným zeměpisným označením, ale chci vědět, zda tomu opravdu tak je, protože eh, u nás v mém regionu v Mursi, v Mursi také produkujeme tuto zeleniny a opravdu na nás dopadají ty neblahé, jak si dopady vycházející ze snížených cen. To znamená, já chci vědět přesně, jaké to bude mít dopad. To znamená, já opravdu nechápu, nechápu, jak vyjednáváte, o čem vyjednáváte a jaké pozitivní dopady by vlastně mohlo mít to vaše vyjednávání o chráněném zeměpisném označení. Já tomu prostě nerozumím. Ja, vielen Dank, Herr Vors. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi. Je jasné, že bude třeba ještě mnohé co vysvětlovat a zohlednit potřeby producentů rajčat z Itálie, ze Španělska a tak dále. Ale já bych rád upozornil také na to, že v zemích Severní Afriky panuje politická nestabilita a Maroko je jeden z mála stabilních států v tuto chvíli. A pokud bychom tedy nenabízeli stabilní hospodářské vztahy, pokud bychom neumožnili Maroku příznivý hospodářský vývoj, tak nám nezaměstnaní mladí z Maroka začnou klepat na dveře. A je důležité tedy přispět touto dohodou i k tomu, aby místní obyvatele zůstali doma. Já tady doufám, že se podaří najít kompromis s Marokem. Komise už eh, také tedy slíbila, že zohlední zájmy našich vlastních producentů. Nemá víc, więc, nie zgłosů więcej sali, związku e, Dobře, vidím, že by se ještě někdo hlásil o slovo ještě paní ředitelka. Jak jste správně řekl, jde o dohodu k produktům s označením zeměpisného původu, jde o jejich ochranu. A samozřejmě tedy tato kategorie má ještě další členění a, a růz, na tedy různé typy ochrany. Je to vlastně určitý typ ochrany podobný ochraně práv duševního vlastnictví. Náš komisař tento týden navštívil USA a hovořil o takzvaných venkovských právech duševního vlastnictví, čili o ochraně produktů, které jsou tradičně navázány na určitý region. A výhodou takovéhle dohody je, že jakékoliv produkty, ať už, je vín, ať už jde o víno, sír a nebo i jiné, s zeměpisným označením původu budou tímto chráněny v Maroku. Jestliže tedy víno je produkováno v Maroku, vinař jej nesmí nazvat Riocha. A to je také tedy vlastně záměrem této dohody. Potom rajčata. Rajčata, to je něco trochu jiného. Nesouvisí to přímo s touto dohodou, nicméně vedli jsme diskuze o stanovení celní hodnoty rajčat. V důsledku změn základního nařízení, v důsledku reformy společné zemědělské politiky, kdy jsme zavedli takový výpočet na základě jednorázové ceny v okamžiku dovozu. A na tomto základě jsme opravili metodu výpočtu hodnoty nebo ceny rajčat dovážených do Evropské unie a v souladu s nařízením jsme potom tedy tento výpočet rozlišili podle různých typů rajčat, která jsou dováženo, včetně například tzv. cherry tomatoes. Pokud jejich cena je vyšší než cena při dovozu, nebude uplatněn žádný celní tarif. Pokud je cena nižší, pak tedy bude vypočítáno clo. A v tomto okamžiku je to 40 čelist 46 euro 10 centů za 100 kilo rajčat. Tato částka je každý den počítána znova, závisí na hodnotě v okamžiku dovozu, čili pokud tedy ta cena je nižší, platí celní tarif, pokud je vyšší, žádné clo neplatí. Ale to je tedy taková samostatná věc, která nesouvisí s problematikou ochrany zeměpisného označení původu. A já tedy apeluji na obě dámy, pokud chcete detailnější informace, možná tedy na jiné půdě, vám je mohu poskytnout. Děkuji, děkujeme paní ředitelko. Tím se dostáváme k závěru eh, tohoto bodu, který je na programu a ještě jednou bych chtěl využít eh, této příležitosti, poděkovat vám za tuto prezentaci a tím bych navrhla, abychom se přesunuli k dalšímu bodu, což je Evropský fond pro strategické investice. To je eh, návrh velice důležitý eh, z, z pera komise. Bylo to navrženo velice rychle. Ta první prezentace tady zazněla již v lednu, jak víte. Komise eh, by chtěla pobídnout investiční plán, který by měl potom revitalizovat růst a rozvoj v Evropské unii. Eh, výbor Ekon a eh, výbor rozpočtový jsou ty příslušné výbory pro tuto zprávu, tyto dva výbory v souladu s pravidlem 54 budou eh, spolupracovat, také ITRE a TRAN eh, budou také spolupracovat eh, na této zprávě. Pochopitelně i další výbory se mohou zúčastnit na základě bodu 53+. Plus. Byli jsme požádáni, abychom eh, připravili stanovisko k této věci, jak jsem již řekl dříve. Jedná se tedy o investiční plán. Je to věc, která je naprosto klíčová. Já hovořím pochopitelně o tom Junckerově investičním plánu. A E, byli bychom rádi, kdyby e, zemědělství a zpracovatelský průmysl nebyl zkrátka eh, ignorován. A proto dovolte, abych hned dal slovo panu Desovi. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Já jsem velmi rád, že my jako náš výbor můžeme předložit eh, toto stanovisko. Já si myslím, že tady ten hlavní směr je ten, že podporujeme Junckerův plán, pokud bude směřovat nebo pokud bude podporovat cílenější a konkrétnější investice. Eh, SZP, pokud tady ji ještě můžeme takto nazývat, je opravdu vhodnou politikou pro to, aby s tímto fondem pro strategické investice Eh, podporovala investice na, ve venkovských oblastech. Důležité je, aby ten program představoval co nejnižší administrativní zátěž. A my se budeme snažit udělat pro to všechno. Junckerův program eh, se snaží podporovat hospodářský růst a také vytváření nových pracovních míst ve venkovských oblastech. Musíme udělat všechno pro to, aby výzkum a inovace eh, vedly k udržitelnému zemědělství v Evropě. A kromě toho ve své zprávě upozorňuji na to, že chceme podporovat eh, okrajové oblasti, to znamená ty nejvzdálenější oblasti a já e, to všechno v podstatě schrnuji do deseti hlavních bodů, které budou v následujících dnech e, dopracovány a e, všichni to budete mít k dispozici. Nicméně si myslím, že tady nejde o to v podstatě napsat nějaký nový román, ale musíme být co nejjasnější a nejstručnější. Zlišení proběhne 24. 24. března a lhůta pro předložení eh, pozměňovacích návrhů. Eh, doposavat tedy ta, eh, ten termín byl 25. 26. března, ale bylo by dobré, aby ty pozměňovací návrhy došly co nejdříve. Hlasování v rámci Agri bude 16. dubna a 30. ve větším plénu a já si myslím, že toto je dobrý časový harmonogram, který nám umožní vypracovat dobré společné stanovisko tak, aby Junckerův program opravdu odpovídal zájmům venkovských oblastí a zemědělců. Děkuji. Pan posel Karty zgožil. Děkuji. Děkuji a v tuto chvíli pan Datie, prosím. Um, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je naprosto zásadní s tím tedy v tom souhlasím s panem zpravodem, aby tento výbor vypracoval opravdu jednoznačné a důrazné stanovisko. Jestliže slyšíme číslo 315 miliard eur plánovaných na investice, tak si řeknete, no to je přeci pěkné, ale bohužel od toho původního ustanovení se najednou vyrojila, tedy oznámení této částky, se najednou vyrojila spousta otázek o tom, jak tyto prostředky budou eh, distribuovány, jak komise přiláká investice soukromého sektoru. A jsem se také jist, že jste začali eh, být recipienty e-mailů od univerzit a dalších zainteresovaných skupin, které se dělají starosti s tím, kde se ty peníze opravdu vezmou. Je třeba vás ujistit, je třeba se ujistit, že sektor zemědělství dostane, co mu patří, ale zároveň je také třeba se ujistit, jak už eh, řekl zpravodaj, že eh, tedy venkovské oblasti eh, z toho budou těžit také. Zástupce Evropské investiční banky na zasedání výboru ECON jasně prohlásil, že je důležité, aby celý proces byl depolitizován, ale já nesouhlasím. Já si myslím, že naopak některá rozhodnutí musí být ryze politická, aby tento balíček měl skutečně žádoucí účinek, a to především v zemích, které utrpěly hospodářskou krizí v uplynulých letech. Je třeba tedy zohlednit potřeby regionů, které zvláště utrpěly tím, že tam chyběly investice, eh, pracovní místa, pracovní příležitosti. A já myslím, že tento výbor může hrát, um, že udrží toto téma jako jedno z prioritních na půdě parlamentu. Bardzo Děkuji. A pokud jste se tedy účastnil eh, práce výboru Econ, tak možná lépe chápete, jak naše práce funguje a také jak přilákat investice soukromého kapitálu. A nyní dávám slovo Jenny. Uh, děkuji, pane předsedo. Já nechám tu odpověď na zástupci eh, eh, eh, na těch lidech, kteří budou muset určit, odkud ty peníze vlastně všechny přijdou. Já bych se rád soustředil na některé jiné věci a sice jako Eh, poslanec, který je stínovým zpravodajem za SND, bych se chtěl připojit eh, k, ke kolegovi Desovi. Eh, chtěl bych potvrdit, že ano, my také bychom se chtěli soustředit na ty hlavní otázky, o kterých vy jste se zmínil. Myslím si, že čas, který máme k dispozici, je velice krátký a proto si myslím, že uh, Eh, eh, spolupráce je velice důležitá. Já vám mohu za sebe slíbit, že se budu velice v té věci angažovat. Eh, naše skupina již se rozhodla, jakým způsobem bychom chtěli formulovat nebo pomoci formulovat některé velice silné, silná politická poselství v souvislosti s tímto fondem. Jsou tady dvě otázky. Za prvé je to ta otázka adicionality to znamená, eh, pokud budeme mít eh, peníze navíc, tak to nebude vlastně nahrazovat nic, bude to eh, nebo musí to být skutečně něco, co budeme mít navíc, navíc pro všechny ty programy, <clears throat> které chceme realizovat. A chtěl bych vás v této souvislosti upozornit také na jednu další oblast, tak jak o tom ostatně hovořil již pan Des a sice jak důležitý je rozvoj venkova eh, s tím souvisí takové otázky, jako je například eh, úspornost energetická, otázka spolupráce mezi privátními a eh, státními investory a tak dále. To jsou věci, na které se bude muset soustředit a já Eh, jsem velice pro eh, všechny výzkumy, pro výzkum a také si myslím, protože bychom se měli věnovat také tomu široko, širokému pásmu. Eh, další věc, kterou musíme zajistit, je transparentnost. Transparentnost potřebujeme ve všech slova smyslech, to znamená, odkud ty peníze jsou, jakým způsobem budou investovány. A to jsou věci, na které nesmíme zapomenout. Eh, víte, že Evropský parlament považuje za jednu z priorit eh, například boj proti korupci. A vím, že většina daňových podvodů souvisí právě s potravinářským sektorem, potravinovým sektorem, takže to jsou asi ty hlavní věci, pochopitelně jsou tady ještě další věci, ale toto jsou věci, na které bychom se měli soustředit a společně eh, s kolegy ve skupině S&D eh, budeme velice rádi, když se nám eh, podaří, eh, jak si toto všechno sformulovat velice kompaktně. Děkuji, děkuji. Teď pan poslanec Ferrand. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Všichni eh, jsme eh, si vědomi toho, že pan Juncker je odborník na investice, ale moje otázka je taková, co se za to strategickým plánem vlastně schovává, za tím plánem získat 315 miliard euro. Eh, myslím si, že v žádném případě tento plán nebude zaměřen na to, aby pomohl zemědělství. Takže moje otázka je taková velice jednoduchá. Proč? Proč eh, eh, nebyla zdůrazněna eh, právě oblast zemědělství? Proč se zde nehovoří o tom, jak to bude věnováno například na nové přístupy, jako tomu bylo například v případě dopravy nebo nových technologií? Třeba ta otázka například zeměpisného původu, to jsou věci, které nejsou dotaženy. Podobně v eh, mnoha zemích, eh, včetně mé, eh, toto je používáno jako jakýsi, jaké, jakýsi trumf. Myslím si, že oblast zemědělství skutečně ne, nedostala, nedostalo se jí takové váhy, jakou by si zasloužila. Já eh, mě bylo řečeno, když jsem se ptal eh, na to, tak mi bylo řečeno, že přece máte společnou zemědělskou eh, politiku, tak si to zaříte v rámci této politiky, ale pochopitelně to se netýká jenom přímo zemědělství, ale se týká i dalších sektorů v naší ekonomice. Děkuji, děkuji pane předsedo. Co se týče tohoto plánu, hodně jsme o něm již hovořili. Myslím si, že teď už se to všechno trošku uklidnilo, ta nálada je klidnější. Já si myslím, že to je plán, který je seriózně nastaven, myslím si, že by mohl být úspěšný a mohl by vyústit ve vytváření eh, nových eh, eh, příspěvků. Ehm, co se týče těch ekonomických ehm, cílů, jako je například vytváření pracovních příležitostí, to jsou věci, které jsou mimořádně zásadní pro všechny regiony Evropy. A zemědělství pochopitelně představuje sektor, eh, který má potenciál, co se týče vytváření nových pracovních příležitostí a některé členské státy eh, v některých českých státech například jsou velice dobré eh, možnosti pro další rozvoj třeba průmysl zpracování masa a tak dále. Je potřeba se na to všechno dívat z globálního hlediska. Uvědomme si, že eh, množství eh, lidí se zvyšuje, eh, mluví se o nedostatku potravin, čili to jsou všechno věci, na které se musíme soustředit, musíme zajistit, aby kvalitní potravinové produkty mohly být exportovány do jiných zemí. Měli bychom se soustředit na vyhledávání dalších nových trhů tak abychom mohli nastartovat eh, vytváření nových pracovních příležitostí v Evropské unii. Myslím si, že tento plán by eh, měl také zmiňovat rozvoj eh, venkovské infrastruktury, jestliže například hovoříme o renovaci domů v některých členských státech, tak to tam je, ale jestliže se podíváme na ty jednotlivé budovy, tak tam si myslím, že renovace těchto domů Eh, pochopitelně je pro lidi, kteří žijí v těchto oblastech, tato možnost eh, renovovat domy je velice důležitá a také to vytváří nové pracovní příležitosti. Kromě toho bychom se měli postarat i o to, aby eh, se dále rozvíjela takzvaná zelená energie, bioplyn. A myslím si, že všechny tyto prvky by se mohly promítnout do toho nového plánu, který by pak uvítali jak zemědělci, tak také privátní investoři A já si myslím, že by bylo velice dobré, kdyby regiony měly možnost eh, právě se soustředit na vytváření pracovních příležitostí na úrovni jednotlivých regionů. Děkuji, pan eh, McInnes. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Velice stručně bych chtěla říci, že úspěch tohoto strategického investičního plánu eh, bude záležet na jednotlivých Eh, členských státech. Nevím, co má na mysli pan Edes, když hovoří o některých těch detailech, ale určitě by bylo zajímavé eh, se podívat, co na mysli se. Určitě bychom měli investovat do toho širokého pásma, eh, ale některé členské státy už to stejně dělají, takže to by znamenalo potom, že to členské státy přestanou financovat a to mě dělá trošičku Eh, problém, protože já si nemyslím, že by to sem spadalo, protože právě eh, členské státy realizují tyto projekty, takže já skutečně nevím, jak to všechno eh, zabudujeme do toho. Tento plán nemůžeme používat jako zdroj peněz, které existují, naopak musíme se soustředit na tu adicionalitu. Myslím si, že Albert si je toho vědom. Zatím uh, Eh, skutečně nevím, jestli můžeme hovořit o tom, že bychom nějakým způsobem přispěli k této diskusi, ale zcela jistě platí, že existují rurální komunity, které potřebují nové investice, ale na druhé straně zase ty věci, které představují tu globální infrastrukturu, také pomáhají regionům a eh, některým místním oblastem. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. poslední delegát. Děkuji. Ve venkovských oblastech a také v průmyslových oblastech nelze v podstatě nějakým způsobem odůvodnit eh, ojedinělé nebo individuální investice, protože tady hovoříme o specializovaných eh, oblastech, eh, ať už je to lesnictví, zemědělství či jaká, jakékoliv jiné odvětví. A ten Junckerův plán musí v podstatě posílit posílit eh, produkci. Ať už jde o brikety eh, na vytápění nebo cokoliv jiného. To znamená, že tady hovoříme o opravdu velmi eh, rozličných eh, projektech. Může jít o širokopásmý pásmový internet nebo cokoliv jiného. A říkala to i moje předřečnice. Víme, že se začíná eh, těmi nejhustěji obydlenými venkovskými oblastmi, ale nezapomínejme také na horské oblasti, protože ve chvíli, kdybychom odřízli horské oblasti od internetu, no tak budou totálně izolované, nebudou schopni zajistit ani ani zásobování, zcela základní zásobování. To znamená, že ten Junckerův eh, program či plán musí zohledňovat stávající situaci ve všech oblastech tak, abychom eh, zabránili roztříštěnosti eh, v různých odvětvích. Děkuji. Pan Des. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji také všem kolegyním a kolegům, kteří se vyjádřili. Já jsem si to samozřejmě všechno zapsal a rád bych to stručně schrnul. K tomu prvnímu projevu. Samozřejmě stále se ještě diskutuje o tom, jak to bude financováno, ale to v tuto chvíli není mým úkolem. V té chvíli, kdy ten Junckerův plán eh, jak si bude existovat, tak naším úkolem bude to zajistit, aby v tomto plánu zemědělství mělo svůj prostor a bylo řádně zohledněno. O tom samozřejmě budeme hovořit ještě se stínovými zpravodaji a budeme i dále vyjednávat, to je samozřejmé. To znamená, že e, ta vyjednávání ještě neskončila. A také chci v tuto chvíli ještě e, zdůraznit, že investice do infrastruktury jsou zcela rozhodující. Hovořila o tom také kolegyně McGuinness. Například e, rychlý internet. Rychlý internet je jednoduše předpokladem pro jakýkoliv růst či rozvoj ale já v tuto chvíli nechci tady vypracovávat nějaký detailní katalog eh, jednotlivých opatření. To nechci. Myslím si, že tady musíme eh, hovořit o určitých eh, rámcových podmínkách. To znamená, já například jsem z regionu, kde máme dvouprocentní nezaměstnanost, nulovou nezaměstnanost mezi mladými. To znamená, že tady nepotřebujeme nějaké zásadní investice, protože ty investice potřebujeme ve venkovských městských oblastech, tam, kde je velmi vysoká nezaměstnanost, jak u mladých, tak u ostatních. To znamená, aby tyto oblasti byly více propojeny a lípe, lépe se rozvíjely. To znamená, že hovoříme také o tom, co už se událo. To znamená u nás v jednom regionu, který byl po válce opravdu velmi, eh, velmi poškozen, ale eh, zajistil si opravdu zcela jasné cílené investice a v tuto chvíli po eh, několika desetiletích patří prostě jednoduše mezi ty špičkové regiony, které se nejlépe rozvinuly a přesně o to nám jde. To znamená, je třeba se podívat na ty regiony, kde už tento hospodářský růst je a na ty regiony, kde tento hospodářský růst musí být posílen. A já bych v tuto chvíli také velmi rád poděkoval našemu panu předsedovi, který se účastnil toho předjednání a e, díky tomu jsme také mohli pokračovat velmi efektivně v naší práci. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji všem. Děkuji všem za účast v debatě. A v tuto chvíli mohu pouze říci, že se k tomuto tématu vrátíme ještě v březnu. A pokud by se vám, pokud by jste ještě cokoliv chtěli panu zpravodaji sdělit, tak samozřejmě máte čas a jak jsem již řekl, 23. března se tomuto tématu budeme opět věnovat. A v tuto chvíli už můžeme přijít k dalšímu bodu pořadu jednání a tady jde o doporučení koordinátorů. Vy jste obdrželi zprávu, eh, obdrželi jste ji e-mailem v této Jde tedy také Jde tedy o doporučení, která se obdrželi jak v elektronické, tak také papírové formě. A pokud byste neměli žádné výhrady, tak bych je rád schválil. Nevidím, že by se kdokoliv hlásil o slovo, to znamená, že můžeme přejít hned k dalšímu bodu jednání a jde o bod různé. Nikdo se nehlásí, ne, tak v tom případě vás v tuto chvíli pouze mohu informovat, že se opět sejdeme 23. března v 15 hodin a 24. března budeme jednat jak dopoledne, tak odpoledne. Podařilo se nám opravdu prodiskutovat všechny body dnešního pořadu jednání. Co se týče těch eh, léčivých eh, přípravků, veterinárních eh, léčivých přípravků, tak těm se budeme věnovat na našem příštím zasedání. Já vám děkuji za to, že jste eh, přišli. Budeme pokračovat samozřejmě v březnu a do té doby nás čeká tvrdá práce. Děkuji.